Vážení kolegové, než zahájíme naše veřejné slyšení, chtěl bych zde přivítat naše hosty, ale ze všeho nejdříve vám musím přednést několik sdělení ze včerejška, související s otázkou k ústnímu zodpovězení písemnou zodpovězení ohledně eh, eh, předsedy Elstatu z 27. října. Eh, poslanci předložili otázku komisi ohledně bývalého předsedy Elstatu a tato otázka by měla do šesti týdnů tedy být předložena komisi a dnes by se měla eh, k nám vrátit odpověď komise a pokud se tak nestane, chci eh, poznamenat, že podle eh, odstavce jednacího řádu 165 jednacího řádu tato otázka by byla, pokud nebude tedy odpovězena písemně, na dalším zasedání probrána ale očekáváme, že ta písemná odpověď přijde dnes a nebude tedy na plenárním zasedání. A nyní nás čeká bod číslo 5 na pořadu jednání a bych rád zde přivítal naše ctěné hosty na tomto veřejném slyšení ohledně revize Evropského systému finančního dohledu. Prosím, eh, mějte na paměti, že toto zasedání je webstreamováno. Cílem tohoto slyšení je získat informace od expertů a eh, důležitých aktérů ohledně dopadu a praktických eh, implikací ehm, navrhovaných změn ze strany Evropské komise. Pro tento Evropský systém finančního dohledu, jak víte, tento výbor Evropského parlamentu přikládá veliký význam právě tomuto Eh, tématu. Máme důležité spolu zpravodaje, kteří na tomto tématu pracují. A toto je pro nás eh, dokument eh, a téma, které musí být dokončeno před koncem funkčního období, protože bude zajišťovat jeden ze zásadních pilířů posílení našeho dohledového systému ohledně kapitálových trhů a pro zajištění efektivního rámce finančního dohledu, tak, aby se posílila finanční integrace a také, aby se vyřešily eh, různé Eh, záležitosti související s Brexitem. Eh, pro to jsme velice rádi, že mezi námi můžeme přivítat celou řadu význačných expertů, jako je profesor dr. Rudiger Weil, profesor kapitalo, práva kapitálových trhů na Mnichovské univerzitě eh, Ludvíka Maximiliana, je to předseda a kterou ESMA. Také zde vítáme pana Sebastian Albelu, což je předseda španělské komise pro eh, kapitálové trhy, paní Anne Fili, eh, výkonná ředitelka Finance Watch, pan Felix Hufeld, mm, předseda eh, německého federálního finančního dohodového orgánu a pan Jacques Larosier, předseda skupina na vysoké úrovni 2009 ohledně finančního dohledu v EU a na závěr nás ještě jsem chtěl říci, že pan eh, de la Rosière je jedním eh, z velice důležitých, jednou z velice důležitých postav v této oblasti. Nejdříve zazní tedy prezentace našich hostů, následně předám slovo našim společným zpravodajům, panu Balcovi a paní Beres. Jako první promluví pan Rudiger Weil, který má pět minut času, prosím. prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci. Mnohokrát vám děkuji za to, že jste mě pozvali na tento panel, abych mohl hovořit o eh, revizi ESA a chtěl bych říci, že vytvoření ESA je e, důležitým e, krokem. Evropská komise navrhuje reformu e, evropské dohledové architektury. A já tedy souhlasím, že Brexit, technologický vývoj, ochrana spotřebitelů a Všeobecné cíle udržitelnosti předkládají nám nové regulační výzvy a nyní je vhodná doba k tomu, abychom některé z nedostatků dosavadního řízení zprávy ESA řešili. Stejně si myslím, že některé eh, z aspektů této reformy jdou příliš daleko. Nejdříve se budu eh, zabývat tím, eh, co se týče eh, dohledem regulačním ESMA v nových oblastech. Komise předkládá celou řadu argumentů, včetně ekonomického významu, kritických eh, indikátorů, eh, dohledovou arbitráž, zejména v přeshraničních situacích a také potřebu konzistentnější aplikace evropského práva pro evropské fondy. Zatímco tyto argumenty hm, samozřejmě jsou oprávněné, nejsou ale zcela přesvědčivé. Sama skutečnost, že eh, zde máme evropské eh, právo, eh, které pokrývá fondy, ještě neopravní k tomu, abychom měli tento typ evropského dohledu. A jedná se také o centralizování schvalovacího procesu v určitých typech prospektu. Je tedy spochybnitelné, zda Evropská agentura je na, by spíše měla než NCA hodnotit takovéto situace. Jakékoliv riziko vyplývající z dohodové arbitráže eh, by se nejlépe řešilo konvergenčními nástroji spíše než přímým dohledem ESMO. Na druhé straně já podporuji návrh, aby dohled ze strany ESMI se vztahoval i na kritické indikátory. A také je přesvědčivé to, že ESMA by měla mít eh, eh, možnost jako jediné autorizační a eh, dohledové agentury pro reportování dat a těchto s tím souvisejících služeb. A to zejména tam, kde se to týká přezraničního styku. Eh, čeká nás tedy dohledová konvergence, to bude hlavním úkolem pro ESA. Když se podíváme na to, co dělá ESMA a jejich peer review, tak vidíme, že to je velice obtížný úkol. Vnitrostátní praxe se často od sebe hodně liší a e, takové ty pokračovací zprávy follow-upy eh, e, od ESMY um, stále ještě poukazují na to, že tu jsou určité nedostatky a nedostatečné plnění. Komise proto tedy se správně zaměřuje na to, aby zlepšila nástroj nástroje eh, zaměřen na dohled. Tento eh, nový strategický dohledový plán je tedy hodnotný i ambiciozní, ale hlavním nedostatkem je, že tento nástroj je budován eh, jako jako velice obtížná situace, která bude ohrožovat svobodu NCA v rozvíjení jejich vlastních priorit. A navíc Eh, by, eh, bychom měli mít větší jasnost, z čeho se budou tedy, nebo z koho se budou skládat eh, členové výboru, kteří budou provádět tuto revizi. Navrhované změny od peer review k nezávislým review nám nezohledňuje mm, expertizu, která je na, na trzích. Komise se snaží o to, aby zpráva řízení bylo efektivnější tím, že přesouvá eh, z národní na evropskou úroveň eh, tuto eh, aktivitu týkající se dohledové konvergence, ale neposkytuje žádný důkaz toho, že zástupci nebo představitelé NCA se řídili svými vlastními zájmy a že tím poškozovali Unii. A také ten, otá, ten, ten úkol vytváření pravidel a dohledu, a, a konvergence dohledu do dvou oddělených orgánů, které se budou nezávislé, se nám nejeví jako vhodné. Tak co tedy máme dělat? Já si myslím, že předseda eh, ESI eh, by měl mít posílenou úlohu eh, v procesu Eh, vytváření nových pravidel a měl by mít eh, sankční pravoci, které by měly být delegovány výkonné eh, radě. Ze všeho nejdůležitější je, abychom podporovali společnou práci tzv. stakeholders group v průřezových záležitostech. A také bude důležité, aby co možná nejdříve se mohli účastnit tyto stakeholders groups dané činnosti už na úrovni 2 a 3. A já bych chtěl říct, že tento návrh komise znamená zásadní změnu koordinace mezi NCA eh, za eh, jakéhosi patronátu Evropské agentury k dohledu eh, Evropskou agenturou nad NCA. A takovýto obrovský krok vpřed je podle mého příliš brzký. Já jsem pro evoluční postup směrem k rozšiřování pravomocí ESA a ideálně by tento postoj měl být založen na správně vytvořeném, eh, odůvodněném a konzistentním promyšleném postupu eh, zaměřeném na strategii regulace. Děkuji a jako další promluví pan Sebastian Albela. Prosím. Pan Albela je předsedou Španělské komise pro cené papíry. Máte slovo, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi ctí dnes vystoupit ve vašem výboru jako předseda Španělské komise pro cené papíry CNMV. Děkuji za dnešní příležitost zúčastnit se vašeho slyšení o návrhu reformy Evropského systému finančního dohledu. Já bych vám chtěl eh, především eh, sdělit, jakým způsobem vnímáme tu reformu, jaký k ní máme přístup. Eh, předně chci tedy říci, že podporujeme projekt jednotného kapitálového trhu a také akční plán Evropské komise v této oblasti, oblasti takže plně souhlasíme se záměrem ESMU posílit. Souhlasíme zejména s tím, co povede k tomu, že ESMA bude účinnější a pružnější, že to bude organizace, která bude efektivněji plnit eh, svou koordinační funkci, pokud jde o příslušné národní orgány. Takže v této oblasti si myslíme, že je velice dobře, aby vznikla výkonná rada, která bude hybnou silou celé organizace a která bude eh, se stávat eh, z nezávislých odborníků na plný úvazek. Správní rada by měla být hlavním orgánem ESMA, ale vzhledem ke své velikosti a povaze si myslíme, že by to neměl být orgán, který bude dělat každodenní rozhodování. Také plně podporujeme nové nástroje, které přináší tento návrh a jejich cílem je posílit koordinační funkci funkci a e, funkci směřující větší konvergenci dohledu. Zdá se nám dobrý e, změnit ten přístup pokud jde o vzájemná hodnocení a jít směrem k hodnocením, která budou řízena orgánem ESMA. Také souhlasíme s tím, že ESMA by měla schvalovat v součinnosti s dozorčí radou strategické plány, které budou sloužit jako určitý rámec a budou směřovat dohledové organizace dohledové činnosti národních eh, příslušných eh, orgánů s tím, že národní orgány budou mít kompetence doplňovat si tam své cíle a priority. A také si myslíme, že ESMA by měla proaktivněji a více používat eh, nástroje jako například porušení unijního práva a e, toto rozhodnutí o použití tohoto nástroje by měla mít nová výkonná rada. Dále si myslím, že ESMA by se měla více podílet na dohledu nad e, centrálními protistranami a že by měla mít nové odpovědnosti dohledu v konkrétních e, oblastech, kde to je opodstatněné, například v oblasti, která se týká vztahu s třetími stranami u tzv. kritických ukazatelů. Nicméně jsou tady oblasti, kde nevidíme přínos eh, rozšířené pravomoci a to je například oblast některých fondů a prospektů. Eh, týká se to například eh, fondů rizikového kapitálu nebo některých investičních fondů jako EUVK, EUSEF a LTIF. Už to, že ten fond nese název Evropský, nutně neznamená, že musí být přímo řízen z Evropské unie. Tady bychom se přidrželi té dosavadní praxe vzájemného uznávání takže nemá smysl rozdělovat u některých těch fondů dohled eh, na správce a dohled nad produkty. Ehm, totež se týká prospektů což byla vůbec věc, která se předchozí konzultaci neřešila. Také nesouhlasíme s těmi argumenty, které se uvádějí pro to, aby ESMA dostala pravomoc chvalovat eh, prospekty. Eh, například naše španělská komise, jako i jiné příslušné národní eh, úřady, mají dostatečné odborníky pro to, aby mohly schvalovat veškeré typy prospektů. A už nyní má ESMA nástroje k dispozici to, aby se vypořádala i s regulačními arbitrážemi. Takže si myslíme, že by to měl být eh, ten úřad, který schvaluje eh, prospekty, kdo bude eh, také konat dohled nad informacemi, které se vydávají o emitentech. Myslíme si, že národní úřady jsou nejlépe schopny tuto funkci vykonávat. Takže si nemyslíme, že by bylo dobré, aby ESMA schvalovala prospekty, které jsou vydávány, které se týkají emitentů jednotlivých eh, členských eh, států nebo které se týkají emise eh, dluhopisů pro kvalifikované investory protože opět by došlo k fragmentaci dohledu. A to tež platí pro veškeré typy prospektu. Takže my si myslíme, že je potřeba vytvořit integrovaný systém dohledu nad eh, Unii kapitálových trhů. S tím naprosto souhlasíme, ale integrovaný dohled nemusí nutně znamenat eh, dohled centralizovaný nebo centralizovanější. Hm, až bude tedy schoda na směřování a cílech, tak reforma by měla respektovat faktor dohledu na národní úrovni. Členské státy musí mít nadále k dispozici silné orgány dohledu, eh, aby v Evropě eh, i nadále fungoval dostatečný, dostatečně velký eh, počet finančních trhů s kritickou masou. To je naprosto zásadní proto, pokud chceme mít skutečný evropský kapitálový trh, který bude přispívat ke zlepšení financování našich podniků a nejenom těch velkých podniků, a který bude také přispívat ke snižování závislosti na bankovním financování, což je jeden z velkých cílů Evropské unie kapitálových trhů. Děkuji, jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké dotazy. Děkuji. Děkuji. A nyní Anne Fili, výkonná ředitelka Finance Watch. Velice děkuji, pane předsedo. Eh, Finance Watch vítá příležitost se vyjádřit na tomto slyšení. Jsme přesvědčeni, že přeskum evropského systému finančního dohledu je velice důležitou iniciativou, a to vzhledem ke změnám, k nímž došlo od ustavení evropských orgánů dohledu. Eh, v posledu cílem finanční regulace a dohledu je zajistit finanční stabilitu a správné fungování trhu Evropské unie, tak aby spotřebitelé, investoři, i e, daňoví poplatníci byli patřičně ochráněni. Abychom zajistili dosazení tohoto cíle, potřebujeme silné evropské úřady, které budou mít patřičné vybavení pracovníky a finančními prostředky. Chtěli bychom vyjádřit určité zklamání ohledně toho, že návrh Evropské komise není dost ambiciozní. Veřejná konzultace, která se konala před tímto návrhem, obsahovala návrhy, aby komise eh, měla ambici významně změnit fungování ESAS. Proto tento návrh nedostává těmto ambicím. Byli bychom si přáli obnovení skupiny eh, na vysoké úrovni expertů finančního dohledu. To by umožnilo odborníkům, aby posuzovali vývoje, k němž došlo od původní zprávy La a aby vyslovovali doporučení ke zlepšení. Je tady celá řada oblastí, kde si myslí Finance Watch, že by se to dalo zlepšit. Za prvé jsme přesvědčeni, že aktivní úloha ESA a další vývoj Evropské centrální banky pomohly a pomohly by harmonizovat mikro Eh, obezřetnostní dohled Unie. Ale pořád je tady mezera mezi makro a mikro eh, dohledem. Zejména jsou tady různé aplikace ze strany členských orgánů makro eh, obezřetnostních pravidel. Jsou tady sice guideliny, ale pořád jsou tady význačné rozdíly, pokud je o posuzování rizik ohledně systémového významu těchto institucí. To také mělo dopad na všechny orgány členských států, jak používají rezervy, které jsou k dispozici v CRD a CRR a vede to k různé aplikaci v Evropské unie. Rozhodný přístup k systémovému riziku v Unii eh, znamená také konsistentnější a harmonizovanější přístup, než jaký tady dnes je. Proto bychom si přáli, aby eh, Evrops ESRB jakožto orgán hrál významnější úlohu. Měl by být aktivnější, pokud jde o zjišťování všech systémově významných institucí a při dohledu nebo monitorování monitorování používání makroobezřetnostních nástrojů Unie. Za druhé, Finance Watch spolu s nevládními organizacemi, které zastupují spotřebitele, by si přála, aby ESAS měly větší úlohu pro prosazování ochrany spotřebitelů v celé Unie. Měly by podporovat eh, konvergenci dohledu při nad eh, aplikací etických pravidel podnikání, tak aby se se všemi uživateli finančních služeb zacházelo férově v celé Evropské unie. Mělo by to zahrnovat i vypracování závazných technických standardů a také pravomoc koordinovat pak prosazování těchto standardů. Myslíme si, že ESAS by také měly být jasnou pravomoc eh, Eh, zakazovat nebo omezovat finanční aktivity, které jsou na újmu k spotřebitelům. Eh, významnější mandát ochrany spotřebitelů znamená také nos strukturálních reform. Myslíme si, že každý dohozorčí orgán ESA by měl stanovit stálý výbor, kde by byly zastoupeny kompetentní orgány, které mají na starosti prosazování těchto pravidel. Myslíme si, že ESA si musí dát také patřičné zdroje. Myslíme si, skutečně alespoň 20 eh, rozpočtu eh, těchto úřadů by mělo být věnováno na ochranu spotřebitelů. Finance Monge je také přesvědčena, že SS by měly hrát významnější úlohu při prosazování udržitelných eh, finančních prostředků pro e- ekologické, sociální pro faktory a faktory řízení. Zejména bychom si přáli, aby se sledovala trendy v této oblasti. Konečně pak, pokud jde o e, skupiny zainteresovaných stran ESAS pak si jsme trochu e, znepokojeni tím, že tyto skupiny by měly mít snad podle e, návrhu komise pravomoc napadat doporučování ESAS. Myslíme si, že je to nadměrný mandát, nadměrný Eh, nadměrná pravomoc a mohli by pak změnit eh, pravidla, kterým budeme všichni podléhat. Myslíme si, že složení skupin eh, zainteresovaných stran by mělo být vyvážené, to znamená, že by tam měl být stejný počet odvětvových i neodvětvových zástupců, tak aby také byla zajištěna adekvátní finanční kompenzace pro neodvětvové zainteresované strany, aby se mohly patřičně zúčastňovat zasedání skupin. Děkuji. A nyní pan Felix Hupfer, předseda, prezident. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání na diskuzi o velice důležité záležitosti, tedy o Evropském systému finančního dohledu SFS. Jsem velice rád, že zde mohu vystoupit společně s architektem celého systému, panem Jacques de la Vzhledem tomu, že nemám mnoho času, tak se soustředím pouze na některé klíčové postřehy, které se týkají architektury ESA. Nejprve bych chtěl tedy říci, že řada z mých kolegů eh, v našem federálním úřadu Bafinu, včetně eh, mě samého, se s velkým odhodláním snažíme, aby finanční eh, regulace a dohled v Evropě obecně a potom v podobě ESA byl příkladem úspěchu. My se považujeme za součást celé infrastruktury a věnovali jsme obrovské množství času, zdrojů i energie na to, aby se celý systém do budoucna dále zlepšil. A takže přestože samozřejmě roz, zastupuji významný eh, národní orgán, tak nechci mluvit eh, eh, za nás proti zbytku, nebo tady nechci bojovat o nějaké území ve prospěch národních zájmů, ale chci mluvit o obecném evropském rozhodování a zmíním pět zásad, kterými se řídíme v našem uvažování, pokud jde o to, jak zlepšit práci orgánů ESA. Tak za prvé, nezasahujme do toho, co funguje. Explicitně mm, musí musím eh, říci, že není pravda, že by SA systematicky překračovala své pravomoci, jak eh, mnohokrát zaznělo, ale zároveň vidím, že těch kompetencí mají tyto orgány opravdu eh, hodně. Samozřejmě některá prohlášení jsou spíše politické povahy, ale úkol z Zlepšit poslání orgánů ESA znamená, že tyto orgány pak budou moci lépe využívat kompetencí, které mají a to včetně vhodných zdrojů, ale nutně to nemusí znamenat, že jejich kompetence budeme neustále rozšiřovat. Za druhé, žádný další dohled nad dohledem. Pokud chcete vytvořit dohled dohledu, implicitně nebo explicitně, tak tím eh, vytváříte příliš mnoho úrovní. Procesy, struktury řízení či požadavky na plánování, toto eh, všechno znamená, eh, že potom už nebude celý eh, proces eh, řízen ESA. Hlavním posláním orgánů ESA je regulační harmonizace a dohled nad konvergencí. A to musí být založeno na přístupu spolupráce, ne na síle nebo asymetrickém přístupu z hora směrem dolů. Za třetí, ne byrokratické obludnosti. Duplicita kompetencí, komplikovaná rozhraní u velice důležitých dohledových procesů, které jsem už zmiňoval podporoval například strategické plánování nebo schvalování interních modelů či outsourcing, eh, dohled nad prospekty. Toto všechno by vytvořilo velice neefektivní, obrovský systém, který by byl administrativně i nákladově velice drahý a fungoval by velice pomalu, což si jistě nepřejeme. A za čtvrté, regulace versus dohled. Je třeba respektovat eh, integritu regulace versus dohledu a obráceně, ale zároveň bychom tyto záležitosti neměli směšovat to má naprosto zásadní dopady na celé řady úrovní. Vztah mezi ECB jakožto orgánem dohledu a EBA jakožto regulátorem je velice dobrým příkladem takové situace a sám to tak často eh, připomínám kolegům v dozorčí radě ECB, eh, e protože skutečně tady je hm, velice důležitý rozdíl, ale má to také své dopady na financování. Dohled eh, se financuje z poplatků institucím, nad kterými se dohlíží, regulace je naopak politickou etickou disciplínou, kterou platí poplatníci eh, z daní. Takže toto také nelze směšovat. A za páté, eh, je třeba posílit orgány ESA tam, kde přináší nějakou strukturální výhodu. Jsou tady zcela zjevné příklady toho, že eh, role orgánů ESA, díky tomu, že tyto orgány mají evropskou povahu, tak ta role by měla být posílena. A jsou to následující oblasti, například takové valence třetích zemí na permanentní bázi. ESMA jakožto příslušný orgán pro orgány třetí země, například pro centrální protistrany, nebo oblast analýzy finančních údajů, tam také může dojít eh, ke, ke zlepšení, včetně eh, společného finančního datového jazyku, což potřebujeme nejenom pro ESMu, ale horizontálně. Takže kdybych to měl eh, schrnout, odmítáme jakýkoliv pokus navýšit administrativní zátěž, komplikovanost a náklady. Myslíme si, že Eh, ta struktura eh, ESA, která je založena na tom, že ji řídí samotní členové, to je velice důležité. Naopak je třeba posílit roli ESA tam, kde to přináší nějakou přeshraniční eh, výhodu. Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Thank you. Děkuji vám. A nyní pan Jacques de la Rozier, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali na toto velice důležité zasedání. Především bych rád uvedl, že dohledové agentury měly významnou, velice významnou úlohu v posilování, prosazování a vytváření společných pravidel pro finanční služby. A to je mm, široce uznáváno. Možná bych chtěl zdůraznit eh, názor, že bychom možná mohli explicitněji, než jak to uvádí komise, identifikovat cíle a úlohy jednotlivých dohledových orgánů, těchto agentur. Pro agenturu EBA myslím, že je to jasné. EBA odvádí svou práci v tom, že podporuje společná pravidla a dělá vše, co je v jejich silách, ale možná ne dost, aby mm, eh, dohlížel, dohlížel nad konvergencí. Ohledně agentury EOPA, na to se dívám tak trochu jako na EBA, ale myslím, že by se měla zaměřit především na společné definice a interpretace norem a harmonizace regulačních požadavků v rámci EU. Ale tam mám um, trochu pochybnosti ohledně jednoho návrhu komise, který by z EIOPy e udělal toho, kdo autorizuje vnitřní modely. To by vedlo k rozdělení validace vnitřních modelů ze strany EIOPy a každodenní dohled, který provádí vnitrostátní orgány NCA. A to by mohlo způsobit nepříliš efektivní eh, spolupráci. Eh, potom pro eh, ESMU to je trochu odlišné, eh, protože kromě toho, že vytváří standardy a zabývá se tedy dohledem konvenčním, má ještě více prostoru pro hm, přímý dohled. Například pro přezraniční rozměr mnoha aktivit na kapitálovém trhu a Eh, to v absenci společného dohledového orgánu, eh, jako je SSM. Měli bychom se tedy spíše zaměřit jako prioritu na zlepšení, eh, kterými můžeme podpořit implementaci jednotných pravidel v EU a ekvivalentních pravidel s třetími státy. Já bych chtěl říct, že pro tyto tři agentury ano, je dobré, Eh, rozšiřovat eh, eh, pravomoci v oblasti rozhodování, arbitráže a vyšetřovací pravomoci těchto jednotlivých agentur v jednotlivých oblastech, jako je porušování evropského práva nebo vypořádání přeshraničních sporů a nebo konzistentní implementace evropských požadavků ale některé z těch tzv. společných pravidel, tak jak jsou nastavená jednotlivými orgány, v praxi nejsou eh, respektovány vnitrostátními orgány. A to si myslím, že musí být napraveno. Nejsem si jistý, zda zásadní změna struktury eh, řízení těchto dohledových agentur je potřebné. Trochu bych váhal před vytvářením nového orgánu, který, který by přidal ještě jednu vrstvu tohoto systému a mohl by je ještě více zkomplikovat. Takže já bych navrhl něco jiného spíše, a to navýšit nezávislost stávajících výkonných rád. E, s tím například, že by se k ním přidali dva nezávislí členové mm, z akademických eh, kruhů a eh, eh, z této mm, oblasti expertízy mm, s firem. Navíc bych rozšířil i mandát těchto výkonných rad. A také bych se chtěl zaměřit na um, to, aby nedocházelo ke konfliktům zájmů a e, e, zjednodušení způsobu e, řešení potíží. Je zapotřebí, aby tyto členové všichni byli tedy nezávislí a aby celý orgán fungoval efektivně. Přímé dohledové Pravomoce by tedy měly být omezeny jen na přeshraniční aktivity, kde jsou silné synergie na evropské úrovni. E, posílení přímých dohledových pravomocí dohledových agentur ESA, zejména e, ESMA, e, v jiných oblastech nevidím tak užitečné. Myslím, že by se mělo omezit jen na ty oblasti, kde je skutečnou přidanou hodnotou. Ehm, měli bychom také zabývat těmi, kdo poskytují údaje, ehm, s respektováním kritických eh, indikátorů. A to by mělo být přímo eh, do, do, dozorováno ESMO. Pro některé eh, infrastruktury finančních trhů to je užitečné, protože ty mají silnou přeshraniční dimenzi. Například ehm, CCP, což by se velice dobře monitorovalo, zejména na evropské úrovni. A tam si myslím, že ESMA by mohla hrát silnější úlohu při eh, dohledu eh, například eh, nad aktivitami mezi EU a třetími zeměmi při těchto přezraničních aktivitách. A podobně jako kolegové, kteří už hovořili, jsem poněkud skeptický ohledně rozšíření přílých dohodových pravomocí ESMY. Například eh, co se týče autorizace některých kategorií fondů, eh, prospektů. Myslím, že zde by mohly se objevit eh, možné zdroje neefektivní činnosti při dohledu ze strany těchto agentur. A ještě na závěr tři velice stručné body. Ten první se týká rozpočtových dopadů. Já souhlasím s návrhem Evropské komise, eh, který uvádí, že by eh, tento tento druh podnikání, tento průmysl finanční by měl financovat 60 to jejich rozpočtu. Ostatně by měli z veřejného rozpočtu. Za druhé se týče SRB, myslím, že bychom měli posílit eh, nezávislost ESRB eh, vůči eh, Evropské centrální bance tím, že budou jmenováni význační experti, a nemělo by docházet k hlubší integraci e, do fungování ECB, tak jak se teď navrhuje, jak už jsem o tom hovořil. A na závěr je naléhavé, abychom přijali e, tato opatření, o kterých dnes diskutujeme. Jsem pevně přesvědčen, že tento návrh je, e, je velice důležitý pro další integraci finančních trhů v EU. Děkuji. Děkuji vám a samozřejmě záleží na obsahu, který vzejde z naší účasti na legislativním postupu. Eh, ale souhlasím, že bychom měli uzavřít mm, toto téma do konce mandátu a opravdu to budeme usilovat. Chtěl bych poděkovat eh, všem našim hostům za velice široké spektrum eh, pohledů, eh, které mají některé společné prvky a které zároveň zohledňují různé úhle pohledu a perspektivy, což je velice důležité pro mm, naši práci. A nyní bychom rádi s vámi vedli mm, diskuzi Samozřejmě já souhlasím s některými z vašich eh, náhledu, například eh, jak definovat to, co je národní, vnitrostátní tedy a co je přeshraniční. Eh, není možné mít jen statický postoj, je zapotřebí dynamičtí, protože potřebujeme, chceme víc přeshraniční činnosti na kapitálových trzích, ale pravdou je, že samozřejmě je tu e, subsidiarita a proporcionalita e, a ty jsou pro nás klíčovými principy a samozřejmě se vztahují také na tuto oblast. A nyní naši zpravodajové promluví. Pan Burka, prosím. E, mnohokrát děkuji, pane předsedo. I já, jakožto zpravodaj, pro EPP a spolu eh, pravodají s paní Bereš bych vám rád poděkoval za to, že se dnes uskutečňuje tato diskuse. A to v době, kdy byly, totiž v době, kdy byly evropské orgány dohledu ustaveny, byl jsem členem vyjednávacího týmu za Evropský parlament. A pak eh, Samozřejmě eh, v nařízení o ESA v souvislosti s finanční krizí byla jedna z prvních, které bylo schváleno, bylo to v roce 2010. Od té doby se pochopitelně mnoho věcí změnilo. Eh, co do složitosti a eh, i co jaksi hustoty regulatorních nařízení v Evropě. A musíme se tedy podívat na strukturu dohledu v Evropě. Existuje samozřejmě pohled na mezinárodní úrovni, ale v té architektuře patří i ta národní úroveň. Tudíž bychom měli zajistit, že na těchto dvou úrovních bude možno pracovat ve vzájemném propojení. Předtím se hovořilo hodně o standardech. Dnes si myslím, musíme se znovu zamyslet hlavně nad prioritami, tak, aby bylo možné lépe implementovat stávající legislativu. Proto tento přeskum nám umožňuje, abychom si vyjasnili, co by mělo mít v budoucnosti v kompetenci evropských orgánů dohledu. Evropský parlament je spolu legislátorem a myslím si, že za mnoho kolegů mohu říci, že i my do jisté míry patříme mezi ty, kdo provádějí dohled. Rád bych vám poděkoval za to, že jste se s námi podělili o své odborné názory. A že jste ochotni i zodpovědět eventuální dotazy. Já mám dotaz ke třem hlavním oblastem. Pane předsedo, jakožto spoluzpravodaj snad mi poskytnete trochu více času. Chtěl bych se zeptat eh, pana Žaka de la Rosière a týká se to této věci. Totiž musíme se znovu podívat na řízení eh, evropských orgánů dohledu. Podíváme-li se na návrh komise, pak eh, kolem ve, ve, se navrhuje ustavit ještě menší orgány, kromě té rady dohledu. A jedna by měla být pro legislativní, druhá pro dohledové otázky. Uh, Eh, rozdělení úkolů budou rozhodovat eh, samotné ESA, ale není tady žádný konkrétní mechanismus. Domnívám se, že Toto je oblast, která právě vzbuzuje jisté obavy. Proto bych se pana Žaka de Larosier chtěl zeptat, jak si myslíte, že je možné z ESMA a EBA e zajistit dobré řízení. Pak mám dotaz na pana Felda a do jisté míry také na pana profesora Vejla. Komise Evropské unie, Evropská komise by chtěla dále více zapojovat skupiny zainteresovaných stran, aby se proporcionalita zlepšila, ale nemyslím si, že komise tady dělá dost. A také si nemyslím, že by proporcionalita měla vést k výjimkám, že naopak všechny požadavky by se měly plnit. A co je možné udělat, aby se zajistila proporcionalita, pokud jde o kompetenci a řízení eh, ESA, orgánů ESA? Jak to můžeme posílit? Jak můžeme těšit, těžit ze zkušenosti NCA? A zároveň posilovat Eh, ESA v tom smyslu, aby tady byla větší proporcionalita. Pak mám ještě otázku na pana Albelu. Z mého hlediska koordinace mezi národními orgány dohledu a mezi těmi na evropské úrovni musí být posílena. Protože je zjevné, že aniž by bylo možné se obracet na národní úroveň a expertní znalosti, tam to nepůjde. Ale jak si myslíte, že můžeme zabránit eh, duplikaci těchto struktur, nebo to alespoň omezit. A v neposlední řadě mám otázku i na paní Fii. Ve vašem vystoupení jste zmínila, že byste si přála, aby evropské orgány dohledu byly lépe vybaveny co do pracovníků a finančních prostředků. Snad byste k tomu mohla říct něco podrobnějšího. Za druhé, řekla jste, že skupina zainteresovaných stran by měla být patřičně vyvážena. Mohla byste se možná k tomu vyjádřit konkrétněji, předložit konkrétnější návrhy. Prosím, paní Beres. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky, vážení Eh, odborníci a hosté. Nyní se dostáváme do samého jádra této reformy a podobně jako mnozí doufám eh, také, že se nám toto podaří dosáhnout do konce mandátu. Eh, nejen kvůli tomu, že o to budeme usilovat my, ale protože tato reforma je již očekávaná, je to reforma, která souvisí se širší ambicí eh, Evropské komise, která je také podporována Evropským parlamentem, zaměřené konkrétně na dokončení tohoto eh, evropského trhu, eh, zejména evropského trhu kapitálového. A Evropská komise v zelené knize o jednotném kapitálovém trhu už něco takového nadnesla. A v rámci interinstitucionální dynamiky potřebujeme podpořit e, všechny jednotlivé segmenty týkající se kapitálových trhů. Nesmíme zapomínat na širší kontext, e, také na kontext Brexitu. A e, pro mne tento argument, který je pro mě nejdůležitější v této diskuzi, je konvergence. Ehm, víme, že evropská eh, legislativa ehm, má eh, nebo sebou nese určité eh, výdaje, trvá nám hodiny, než se nám podaří něco vytvořit a následně to musí aplikovat, ale ale nejdříve tedy e, stoupáme, e, podaří se nám to vytvořit, ale následně zase se propadáme dolů, protože je e, divergence v aplikaci těchto pravidel na národní úrovni. Tak je tu pak otázka, jak vyřešit konvergenci, jak ji zlepšit. A připadá mi, že otázka toho, jak vypadá současné řízení agentur, když umožňují, nebo jak má umožňovat tuto konvergenci, tak musím říci, že to nečiní optimálním způsobem. A je zapotřebí, aby nám tyto návrhy umožnily zlepšení. Eh, jsou to různé eh, obavy, které byly eh, předneseny a mně připadá, že Eh, bychom je měli zvažovat. Za prvé ochrana investorů a spotřebitelů, podle toho, jak se na to podíváme, obou těchto kategorií, a pak, stejně jak navrhuje komise, musíme mimořádnou pozornost věnovat inovačnímu vývoji na finančních trzích. Eh, říkáme tomu fintech. A také se musíme zabývat dimenzí Um, udržitelného financování, a to v rámci řízení těchto agentur a eh, jednotlivých eh, legislativních dokumentů. Eh, nyní bych se ráda zeptala několik konkrétních věcí. Děkuji panu Ridiku Fajlovi. Mám pro vás také otázku. Vy si eh, ne, vy si nepřijete mít eh, takovýto dohled nad vnitrostátními eh, kontrolními orgány na evropské úrovni. Ale co se týče tedy dokončení evropského kapitálového trhu jednotného, je ehm, zde velice obtížná legislativní práce, kdy se snažíme tedy harmonizovat legislativu, ale eh, vyžadalo by to také eh, potom eh, evropský dohled na takovouto konvergenci a aplikací takové legislativy. To by bylo přece užitečné. A vy jste říkal, že si nepřejete dohled nad, nebo dohlížitele nad dohlížitelem. Když už tedy máme nějakou funkční dohledovou agenturu, která má zkušenosti, že by nad ní neměl dohlížet nikdo jiný. Nemyslíte si, že u všech eh, vnitrostátních kontrolních úřadů, ehm, nemyslíte si, že evropské orgány eh, eh, takto nahrazují vnitrostátní orgány, protože celá tato, pra, celá tato činnost zaměřená na, na verifikaci údajů, na, na hm, kontrolování toho, zda je vše správně vykonáno, zda nedochází k nějakým eh, nežadoucím praxím, a neměly by právě toto tedy konat ty evropské dohodové agentury, které by měly posilnou úroveň. A zeptala bych se pana Albely na dvě věci. Co si myslíte o tom člení návrhu komise, zejména co se týče CCP a e, přechodu mezi Emirem 2 a tímto mm, exekut, mm, tím, touto výkonnou radou. E, Eh, šlo by nějakým způsobem sloučit tyto dvě pozice a například člen výkonné rady by byl zodpovědný konkrétně za CCP. Nešlo by to vyřešit takto. Co se týče eh, prospektu, tak vy jste eh, vyslovil své váhání ohledně návrhu komise. Já se chci zeptat, nemyslíte, že když už se tedy jedná o ten prospektu, že bychom měli být blíže eh, trhu, najít nějaký kompromis a nepotřebujeme nějakým způsobem v duchu konvergence eh, takto působit i vůči eh, prospektu, protože pokud stáhneme konvergenci ohledně prospektu, jakou, jaký, jaké páky budeme používat v této oblasti. A, a paní Anne Fili hovořila o stakeholders group, jakým způsobem by mohli dobře přispívat, pozitivně přispívat k návrhu komise, protože pro mě to je zatím šedá oblast. Ehm, jakou pravomoc by měly tyto skupiny? Jak konkrétně tedy můžete něco poznamenat k tomuto tématu? Také jste eh, uvedla, že každá z těch agentur má svůj vlastní eh, výbor, tedy eh, spolupracující s orgány vnitrostátními na ochranu spotřebitele. Nemyslíte, že třeba by se i tady v rámci ESMA mohla posílit spolupráce tak, aby se postupovalo průřezově v této funkci? Pan Felix Hufeld. Mám také na vás dva dotazy. A ne, to vy jste říkal, že by, že by neměl být dohled nad dohledem. To jste říkal vy, takže se omlouvám eh, předchozímu řečníkovi. To je tedy ta myšlenka, eh, že by se tímto eh, tímto způsobem, tedy aby se nedohlíželo lépe, pokud vnitrostátní orgány nemají dostatek prostředků k tomu, aby tuto kontrolu prováděli. Co se týče dohledu a regulace, souhlasit s tím ohledně financování, že financování regulace by mělo být zajištěno veřejnými orgány a financování dohledu by mělo být zajišťováno tržními aktéry. A k panu Jacques de la Rozier ohledně RCB, SRB, že potřebuje tedy více nezávislosti, říkal, a v rámci jejich mandátu ehm, máte nějaké návrhy? Protože včera jsme viděli, když jsme hovořili s panem Marim Draghi, že e, mohou vypracovat určitou doktrínu, která následně není dostatečně zohledňována tržními aktéry. A zda bychom tedy e, tento aspekt neměli posilovat. Co se týče CCP, Mám stejnou otázku jako předchozímu eh, řečníkovi. Eh, co kdybyste jednomu eh, členovi výkonné rady dali jinou pravomoc nebo nějak pře, mm, přepracovali ty pravomoce, přerozdělili v rámci výkonné rady, tak aby to lépe odpovídalo. Děkuji. Thank you. Děkuji. Myslím, že už tady zazněl velký počet dotazů, takže bych navrhl kolo odpovědí a pak bychom dali prostor stínovým zpravodajům pro další dotazy na naše řečníky. Takže kdo z vás by rád začal? Začneme v tom stejném pořadí, takže prosím. Thank you very much. Děkuji oběma spolu zpravodajům za velice důležité, ale zároveň obtížné dotazy. Nejprve bych začal tématem proporcionality a jak zajistit větší proporcionalitu v práci orgánů ESA. Tak předně si myslím, že spolu za spoluzákonodárci to mají vlastně ve svých rukou. Mohou zavést na první úrovni a specifikovat na té první úrovni úkoly pro orgány ESA mohou tyto úkoly více konkretizovat, co by mělo probíhat přesně na druhé úrovni i na třetí úrovni, byť k tomu dochází pouze v některých případech. Takže já bych navrhoval, aby se tato oblast více rozpracovala a pak by se vidělo, zda větší množství určitých doporučení, vodítek, zodpovězených otázek by bylo možné takto na první úrovni více eh, konkretizovat. ESA by ovšem měla mít eh, dostatečnou flexibilitu při, vydání, při vydávání vlastních doporučení a vlastních eh, vodítek pro zlepšení konvergence dohledu. Také si myslím, že by mohlo pomoci, kdyby se do nařízení orgánech ESA zapracovala zásada proporcionality a kdybychom požádali orgány ESA, aby se soustředili na uplatňování této zásady v jejich mm, posouzení dopadu. Pokud jde o Stakeholders Group, tak z mé zkušenosti jakožto člena a nyní předsedy SMS eh, eh, zopakuji, co řekla paní Fili. Eh, tedy, že skupina Stakeholders Group je vlastně poradní skupina, nikoliv skupina dozorčí pro orgány ESA, takže souhlasím s tím, že není vhodné, aby stakeholders group eh, měla právo posuzovat eh, pokyny a to zda eh, stakeholders group postupovala v rámci své kompetence či nikoli. To by totiž mohlo tu roli zásadním způsobem změnit. Takže takovéto doporučení by podle mě moc vhodné nebylo. Zároveň ovšem vidím, že by bylo potřeba nastavit větší pojistky při stanovování pravidel na třetí úrovni, zejména pokud jde o doporučení a pokyny. A to si myslím, že by mělo být eh, buď to úkolem eh, odvolací eh, rady nebo soudu, protože to, zda ESMA mm, postupuje v rámci svých kompetencí, by mělo být posuzováno takto externě. Pokud jde o konvergenci dohledu a přímější pravomoce dohledu, jak o tom hovořila paní Beres, tak to je skutečně těžká otázka. Já bych eh, pouze mm, řekl, že už nyní orgány ESA plní své úkoly velice dobře, efektivně. Pokud jde o orgán ESMA, tak eh, ten si vypracoval svou metodiku pro konvergenci dohledu, nastavil si zásady, pro účast eh, zainteresovaných stran na svých úkolech. A už poslední čtyři, eh, posledních hm, pět let eh, myslím, dosáhla značných eh, úspěchů, pokud jde o konvergenci dohledu. Takže myslím, že národní příslušné orgány eh, si to uvědomují, oceňují to a nejlepší by teď bylo soustředit se na konkrétní témata do budoucna, vyžadovat od národních příslušných orgánů, aby identifikovali témata, na která by se chtěli sami soustředit a na tom, co o oni eh, docílí, bychom měli eh, pracovat dále, rozpracovávat to. Takže to by bylo moje doporučení spíše než eh, přímá pravomoc dohledu. Možná, že za 10, 15, 20 let orgán ESMA bude mít eh, přímější pravomoci dohledu, ale já bych k tomu spíše chtěl dospět postupně a uvidíme, zda nedosáhneme lepších výsledků tou možností, kterou jsem navrhnul já. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Albela. Děkuji. Zazněly tady tři otázky. První se týkala toho, zda tady vnímám možnost, jak se vyhnout duplicitám mezi ESMou a příslušnými národními orgány. Tak Teď si myslím, že tu vlastně žádný velký problém s diplocitou nebo neefektivitou není. A pokud ta zásada, kterou se řídí eh, tyto oblasti, je to, že ESMA se předně soustředí na koordinaci a podporu konvergence dohledu, pak to je v pořádku. Samozřejmě, že kromě toho podporujeme také některé další eh, pravomoci, které by ESMA podle nás měla v některých oblastech mít eh, a tam si myslíme, že je to opodstatněné. Ale kdybychom tyto eh, další pravomoci omezili pouze na některé oblasti a nerozšiřovali je například na prospekty a fondy, tak pak si myslím, že by právě k těm duplicitám nedocházelo. Že by nedocházelo k tomu roztříštění dohledu, Eh, na dohled nad fondy, správcovskými eh, firmami či zveřejňovanými eh, informacemi a prospekty a tak podobně. Takže pokud ten návrh se omezí v momentě, kdy budeme přidávat nové kompetence, například pouze na záležitosti třetích zemí, tak tady žádný problém s duplicitou, pravomocí a struktur nevidím. Dále bych chtěl říci, a já jsem měl možnost jako předseda Španělské komise pro cené papíry eh, během posledního roku eh, posoudit eh, dosavadní práci ESMA. A já si myslím, že to, co ESMA doposavat dělala, pokud jde o konvergenci dohledu a pokud jde o tvorbu společné kultury, tak eh, to si myslím, že je velice dobré, že ta její práce je skutečně velice dobrá a problém není v tom, eh, zda jsou tady některé drobnosti, které by se měly napravit, ale abychom eh, nadále sledovali tu naši prvotní ambici, což je docílit skutečné, reálné unie kapitálových trhů, která bude skutečně integrována a bude to integrovaný eh, systém fungující v celé Evropě. A to chci zdůraznit, eh, protože někdy tady zaznímají eh, pesimistické názory na fungování ESMY a já s tím nesouhlasím. Myslím si, že to je orgán nesmírně cený a my bychom měli spíše jeho další růst podporovat. Druhá otázka se týkala těch výkonných eh, eh, rad eh, v rámci nařízení mr 2 a kompatibilita se systémem řízení, jak to nyní navrhuje reforma orgánů ESA. Já myslím, že tady je problém s načasováním. Reforma nařízení EMIR byla rozhodnuta dříve a autoři měli tehdy na, míst, na mysli ten, tu koncepci těch executive sessions, ale e, Úplně to možná nezapadá do té globální reformy orgánů ESA, takže já si myslím, že ty e, odpovědnosti za e, orgány ESA by měly být zapracovány mezi pravomoci výkonné rady že by tam měl být jeden člen, který by byl konkrétně zodpovědný za dohled na centrálními protistranami. Myslím si, že toto je velice dobrý nápad. Pak pokud jde o prospekty, tak tady eh, zazněla otázka, jak dosáhnout větší konvergence. Já si myslím, že stávající nástroje, zvláště když je ještě posílíme a zlepšíme, tak budou více než postačující. Teď mám na mysli ta vzájemná hodnocení peer reviews, eh, která budou řízená ESMO. Pak mám na mysli například ten nástroj porušení evropské legislativy. Tento nástroj se doposavat využíval nedostatečně. Nebo další věc, eh, která by se tady mohla um, uplatnit, to je eh, plánování dohledu. To může být také velice užitečný nástroj. Eh, a zatím ještě není dokončena implementace druhé a třetí úrovně, pokud jde o nové nařízení o prospektech. A i to může být velice dobrou příležitostí, jak zajistit, že vše budeme mít dostatečně regulováno, abychom se vyhnuli regulačním arbitrážím v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Prosím. Eh, prosím, paní, eh, která zastupuje Finance Watch. Děkuji, já budu pokračovat s tím rodným jazykem. Byly jste dvě skupiny dotazů. Za prvé stakeholders group za druhé eh, mandát ochrany ochraně spotřebitelů. Ohledně eh, Stakeholders Group, tak jak to připomněl pan Fail, jsou to skupiny, které mají čistě konzultativní charakter. Ehm, problém spočívá v tom, já jsem členkou eh, Evropského bankovního orgánu a my jsme zatím neviděli žádný dopad takovýchto činností. Máme konzultace, přijímáme eh, dokumenty z vlastní iniciativy a eh, tam padají různé návrhy. Eh, každá z těch skupin vypracovává určitý svůj mm, názor, své stanovisko, ale ještě jsme z toho neviděli nějaký typ dokument typu guidelines ze strany těchto stakeholders group. Možná by se dalo zlepšit to, že by zde byly povinnosti, tak jak to bývá v některých členských státech, aby každý orgán eh, poskytl eh, nějaké, eh, nějaký další follow-up vůči výstupům z takovýchto stakeholders group. Můžeme říci, že je jasné, že tu jsou určité nevyvážnosti ohledně zástupců eh, uživatelů a eh, poskytovatelů služeb, eh, tedy bankovního či finančního průmyslu. Co se týče ochrany spotřebitelů, je tu práce, která není úplně viditelná na zasedáních, takže je to pak obtížnější zhodnotit, do jaké míry takto pracují také zástupci spotřebitelů. Není to eh, odměňováno, ale jedná se tu o odškodňování mm, eh, spotřebitelů, jsou tam zástupci eh, odborů. Možná by bylo vhodné poskytnout určitý eh, rozpočet eh, pro zástupce eh, spotřebitelů, tak aby mohli vykonat například nějaká další šetření a zkoumat situaci. Jak možná víte, máme dva další zástupce malých investorů a tak dále, kteří Eh, vyjádřili, jsou velice zklamáni eh, návrhem eh, nebo změnou návrhu na řízení. A to proto, že je z toho patrné, že ochrana spotřebitele v těchto třech agenturách zaměřených na dohled je slabá. A e, byla zde tedy vůle postupovat dál, dokonce e, jsme diskutovali o možném e, rozdělení na dvě části, tam, kde by bylo obezřetností dohled nad jednotlivými záležitostmi. A, a, ale pak jsme ve změně toho nařízení nenašli nic podobného v jejich návrhu. Co se týče kompetence ESMA, pro nás eh, tento návrh už je velkým eh, pokrokem, eh, ale byli bychom raději, kdyby vznikl oddělený orgán, který by chránil zájmy spotřebitelů, ale to, že takovéto pravomoci bude mít už ESMA, je dobrým krokem vpřed. Ehm, I ve vnitrostátních eh, orgánech by měli být zástupci, kteří představují zájmy ehm, spotřebitelů. To je velice eh, důležité a eh, byli bychom rádi, kdyby celý tento dokument byl připraven a hotov do konce tohoto volebního období a také aby byl tedy ehm, věnován patřičný rozpočet takovýmto Mm, takovýmto dohledovým agenturám, aby eh, svůj personál mohli zaměřit konkrétně tyto činnosti. Děkuji, pan Hufeld. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Tady mě bylo položeno několik otázek. Začal bych tou otázkou o proporcionalitě. V skutku proporcionalita je jedním z nejhlouběji propracovaných konceptů a nejdůležitějších konceptů, pokud jde o aplikaci jakýchkoliv dohledových aktivit. A myslím si, že spočívá na řadě pilířů, abych tak řekl. První je zákonodárný proces, jak pan Vejl také řekl. A pokud mi dovolíte, pak bych řekl tolik. Eh, Čím více političtí zákonodátoři nechávají eh, regulátory s velice širokými legálními termíny, což znamená více pravidla a vznikají potom různé výjimky. Pak je třeba to opravdu eh, vyjasnit, protože jinak se to nebude pořádně uplatňovat. To se týká úrovně 2 a 3. Proporcionalita by tudíž vypadala jinak, kdyby eh, byly konkrétnější doporučení k úrovni číslo 1. Ale i bez toho E, nic na celém světě a v žádné zemi se nedá regulovat, upravovat do poslední podrobnosti na národní úrovni. A myslím si, že je e, přijatelné a dokonce potřebné specifikovat, co je třeba dělat na administrativní úrovni. Já opakuji a rád bych obhajil také e, to, jak jednají SS3 v třetí úrovně. E, pokud jde o samoregulování, každý veřejný orgán, který má na starosti provádění zákonu, e, ten nemusí říkat úplně přesně, jak to dělají na administrativní úrovni, ale pokud to nebude dělat, pak nebude E, samozřejmě svoji práci patřičně e, provádět. A to je, o co jde na e, úrovni 3. Já velice souhlasím s panem Vejlem, pokud jde o překračování limitů, hranic, a to je opravdu otázka. A chybí nám tady i systém soudu, který by byl dostatečně blízký k tomu, kde se konají aktivity a na který by se mohla jakákoliv instituce obrátit. Myslím tím Evropský soud. Evropský soud často je pokládán za instituci, která je příliš vzdálená schválena, než aby se na ně někdo obrátil. Možná tedy arbitrážní e, panel nebo něco podobného by bylo velice užitečné. Další komponenta proporcionality, jak už jsem říkal, je třeba rozlišovat mezi regulováním a dohledem. Dohled musí být co nejblíže e, k té úrovni v terénu, kde se věci dějí, protože jinak to nebude fungovat. A čím více se to odstraní a zatím právě má, probíhá historický experiment, pokud je o bankovní dohled v Evropě, který byl eh, povznesen na úroveň ECB. Eh, a, ECB. Já tam sedím každý týden a tam se snažíme dělat opravdu eh, velice podrobná rozhodování o drobných bankách v Evropě, ale to je obrovský úkol. Proporcionalita znamená také, že dohled musí být co nejblíže k té nejnižší úrovni v porovnání s tím, co se děje na úrovni regulování. Teď bych řekl eh, něco k tomu, co řekla paní Bereš, a což bylo velice důležité a týká se to konvergence dohledu, dohledové činnosti, řízení a Eh, to, čemu já říkám eh, dohled nad, nebo dohlížitel nad dohlížiteli. Velice souhlasím, že dohledová konvergence je velice důležitá. Je to jeden z hlavních mandátů, které evropské orgány dohledu mají. Je to nejdůležitější prvek nebo jeden z nejdůležitějších prvek jejich činnosti. A jak už řekli ostatní řečníci, v tomto smyslu jsem poněkud překvapen, tím, jak, jakou skepsi vyslovují někteří evropští zas, zastupitelé ohledně úspěchu, který ESA zatím měli. Já mohu dosvědčit, že práce SBA e a JOPA je velice důležitá v této oblasti a opravdu činí obrovské kroky dopředu. A e, Tady není jde o to, abychom eh, prováděli nějaká průvodlomová eh, rozhodování a prosazovali je, protože to musí jít krok za krokem. A dohledové praxe jsou stanoveny ve všech třech ESAS. To je velice důležitý nástroj a ten musíme při další cestě vpřed posílit. Ptala jste se na velice konkrétní věc. Co bych si myslel o tom, kdyby národní kompetentní orgán v podstatě svoji práci neprováděl a zda Evropský dohledový orgán by měl mít právo zakročit? Odpověď je ano. Jednoduchá odpověď je ale, že oni tuto pravomoc už dnes mají. Tento mandát mají a já sám jsem se zúčastnil diskusí o tom, kdy se to zvažovalo na různ- při různých příležitostech. Zatím to nebylo zapotřebí, ale mohlo by se to použít kdykoliv, kdyby to bylo skutečně zapotřebí. Pár, před pár týdny, když se zavádělo MIFID a MIFIA, tak se objevila celá řada kompetencí, a týká se to eh, různých zásahů do produktů. A myslím si, že bychom měli velice eh, podrobně sledovat, jak se to bude v reálném životě vyvíjet. A já eh, vlastně si myslím, že by se to asi mělo trošičku změnit, protože se zcela správně ptáte na subsidiární kompetenci evropských dohledových orgánů, pokud jde o možnost zakročit, pokud by například někde selhával v něčem stát. Tady s tím souhlasím. Pokud jde o řízení, tím bych ukončil. Rád bych navázal na poznámku pana Larozier, která mě připadá velice důležitá a kterou bychom neměli přehlédnout. Možná, že je také důležité nezacházet se všemi evropskými orgány dohledu stejně. Asi bychom si měli uvědomit, že cesta vpřed bude znamenat, že se bude dále jejich činnost diferenciovat. Co tím myslím? Eh, vytvořit eh, eh, dohledový orgán v rámci EBA, to si myslím nemá vůbec smysl, to by nebylo logické. V současné době vytvářet dohledový orgán v rámci IOPA, to by asi bylo smysluplné a tady souhlasím s tím, co řekl pan Larosier ohledně těchto modelů. ESMA to je o něčem jiném. ESMA je něco jiného. A jak říkal pan Albela, jenom v zájmu praktických otázek je těžké takovou, takové podrobnosti eh, přinášet na eh, radu do, dohlížitelů, na dozorčí radu při každé příležitosti. A zase bych navázal na to, co říkal pan Larzier, protože to mně připadá velice užitečné a já s tím naprosto souhlasím. Totiž upřednostnil bych takový model, kdyby eh, současná řídící rada, můžeme tomu říkat výkonná rada, kdyby tam byli, dejme tomu, ještě dva nebo tři členové na plný úvazek, kteří by se zabývali dohledovými otázkami. A to by mělo smysl. A pokud by e, se neprovádělo to, co e, dohledové orgány mají. A myslím, že vy jste to zmiňoval také. Tudíž, pokud budeme vycházet ze současného návrhu komise, pokud je o ESMA, tak bychom vlastně vytvořili tři takové struktury výkonu, se, se, se, zasedání výkonnou e, eh, radu a ještě radu dozorčí. A to by vlastně podle mého názoru otevřeně řečeno nemělo nejmenší smysl. Ta, jak to navrhuje pan Larozier, to je ta cesta, která bych i já dal přednost, protože je praktická a bere v úvahu potřebu rozlišovat poněkud více mezi dohledem a řízením. Vaše poslední otázka, paní Bera, se týkala financování. Ano, věru e, na základě logiky, kterou jsem tady naznačil, je to zcela přijatelná, vlastně už běžná praxe všude že eh, orgán, dohledové orgány vlastně mm, mají také poplatky do té míry, pokud, jaký dohled se provádí. A Laroz, pan Larozier zmiňoval ten návrh týkající se 60% a jestli dobře eh, jsem to posuzoval, pak se to týká toho, do jaké míry ESA provádí dohled, což by se týkalo ESMA, ale nikoli v EBA a IOPA. Děkuji mnohokrát. Já vám moc děkuji. Děkuji. Někdy to skutečně může být velice komplikované vyznat se v obrovském návrhu a někdy je dobré eh, diferenciovat eh, přístup k jednotlivým eh, věcem. Pan Jacques de la Rozie. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se zareagovat na otázky, které jste mi položili. Tak nejprve dotaz pana Balce. Myslím si, že pokud chceme porozumět podstatě toho, co potřebujeme v oblasti řízení, na to jste se ptal, tak je potřeba se zamyslet nad v podstatě jednoduchou věcí. Když jsme psali tu zprávu a já jsem tehdy té skupině předsedal, tak eh, jsme eh, předně mysleli na regulaci. Děsila nás eh, možnost, že by přetrvávaly hm, rozdíly v regulaci v jednotlivých státech. Takže my jsme v té zprávě kladli důraz na to, aby pravidla byla jednotná, aby ta regulace byla homogenní. A Myslím si, že ty tři orgány ESA skutečně eh, odvedli velice dobrou práci na eh, vypracování jednotných pravidel, ale postupem času, když už jsme ta jednotná pravidla měli, eh, jsme začali narážet na problém s jejich aplikací jednotným způsobem a o tom velice správně hovořila Pervanche. Říká, že konvergence dohledu je eh, teď na místě. Takže my jsme se vlastně přesunuli od, těch, eh, od té tvorby jednotných pravidel k jednotnému uplatňování pravidel. A tady přiznávám, že to je obtížné. Samozřejmě, že jsou tady státy, které aplikují ta pravidla řekněme, relevantněji v některých oblastech, jiné státy, mm, těm se to tolik nedaří. Každopádně mm, dochází ke střetům zájmu. A já si myslím, jak řekl pan Hufeld, že bychom mohli k celé věci lépe eh, přistoupit, tady myslím k té věci konvergence dohledu, přistoupit lépe tím, že posílíme eh, stávající řídící radu, že eh, ji přidáme dva, tři eh, jednoznačně význačné odborníky s akademickými zkušenostmi, s rozsáhlými mm, praktickými zkušenostmi, eh, odborníky nestrané a objektivní. Určitě takové lidi budeme schopni najít, protože v okamžiku, kdy začne docházet ke střetům zájmu a přitom se vám rodí ta dohledová eh, dozorčí rada, tak eh, jste v obtížné situaci. Nechcete poškodit eh, někoho, kdo by byl raději, kdyby se kritika hm, tak veřejně nedávala najevo a tak dále. Zkrátka, kdybychom tam měli další dva, tři nepopiratelné objektivní odborníky, tak si myslím, že by to pomohlo řešit ten problém střetu zájmu a že by to pomohlo nejenom těm třem dočeným orgánům ESA, ale vůbec celoevropskému systému, protože nakonec mm, jste vy jako parlament o, o té konvergenci rozhodli a teď je potřeba ji aplikovat. A tudíž cokoliv, co pomůže zefektivnění e, celé věci, je myslím pozitivní. K tomu, co říkala Pervanš Beres, vy jste položila dvě otázky. Za prvé, eh, ta možnost, že bychom tady měli odborníka v rámci CCP, centrálních protistran, řekněme někoho v té řídící radě. Já si myslím, že to je eh, dobrý nápad. Eh, nikdy není špatné mít na správných místech eh, odborníky. Takže Jediné, s čím bych nesouhlasil, je jeden aspekt návrhu Evropské komise, a to vytvořit specializovaný podorgán pro CCP. To už si myslím, že je eh, příliš velká komplikace a povede to k neefektivitě, takže bych spíše dal přednost tomu, co jste říkala vy. A pak jste se také ptala na ESRB. Musím uznat, že jsem se tady dopustil chyby eh, když jsem tu zprávu psal, protože my jsme si tehdy mysleli, že pokud svěříme ECB, která má mm, velikou autoritu a morální kredibilitu, pokud ji svěříme o, e, úkol makrodohledu, takže to bude dobré. Pak jsem si uvědomil, že to zas tak dobré rozhodnutí nebylo, protože těžko můžete žádat ECB, eh, e pokud jste pod orgánem Rady ESRB, o to, aby začala kritizovat vlastní monetární politiku. To by mohlo vůbec eh, celé trhy narušit. Takže zprávy ESRB jsou technicky vždy velice správné a dobře sformulované, ale dynamika té organizace eh, je nízká a její efektivita, pokud jde o trhy, je blízká nule. A tak si říkám, že by tady bylo možná dobré, kdyby rada ESRB byla nezávislej, nezávislejší na ECB Řada významných akademiků tak také smýšlí. Měli by rozhodovací pravomoci a mohli by možná více eh, rozhodovat o podobě řízení, governance. A ještě poslední věc k tomu, co říkala Pervánš Beres, což je velice důležité ačkoliv se to tady dopoledne nezmiňovalo. A to je od společná unie kapitálových trhů. Ta s tím totiž přímo souvisí. Já si myslím, že ESMA její fungování bychom neměli narušovat novými návrhy, navyšováním někdy zbytečných nových pravomocí. Naopak si myslím, že bychom vždy měli myslet v případě ESMA na to, že do budoucna je to velice významný orgán. V okamžiku, kdy se kdy dojde k k Brexitu, tak eh, tady vznikne určitá dualita. Bude tady city a kontinentální trh se stávajícími trhy, včetně Švýcarska. A kdo pak bude schopen vytvářet eh, kolaborativní platformu v Evropě, která by se věnovala budoucnosti evropského trhu v globalizovaném reálném světě. A já myslím, že odpověď je taková, že buď to to bude ta stará diplomacie 19. století, kdy Bank of England bojuje s ECB a tak podobně, anebo to bude proces založený na spolupráci. A pokud to bude ta druhá možnost, a já bych ji dal přednost, tak potom ESMA bude muset sehrát velice důležitou roli. Takže si myslím, že bychom orgánu ESMA měli nyní pomoci. Neměli bychom na ní příliš tlačit eh, a zatěžovat ji eh, stále novými povinnostmi, Eh, tady byl zmíněn ten postupný proces, eh, který, eh, o kterém hovořil kolega a já s tím naprosto souhlasím. Takže myslíme na to, co jsme vlastně vytvořili v tom roce 2010 a 2011, když ESMA vznikala a musíme si uvědomit, že tento orgán bude do budoucna nabývat na významu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní nás čeká druhé kolo dotazů se stínovými zpravodaji a KCI. Kay Swinburne, Case Winburn jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem panelistům, kteří už obrovsky přispěli k eh, našim poznatkům. Také bych ráda řekla, že mnozí z nás, kteří už se zabývali legislativou ESA a byli za to zodpovědní, jsme velice hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Takže my nekritizujeme, my jsme hrdí na to, že tyto dohledové agentury fungují a že všechny tři mají eh, jedna pravidla a mají různé úkoly. To je pravda. Já v posledních letech jsem spolupracovala s ESMO ohledně legislativy týkající se trhu, takže bych se spíš se chtěla zaměřit na to. Ale zajímavé je skutečně si povšimnout, když eh, dohodové organy říkají, že na úrovni 1, bychom měli do větších detailů jako legislátoři a my to spíše nechali eh, expertům, takže eh, je zapotřebí tady najít správnou vyvážnost, protože možná někteří z nás se necítí dost experti na to, aby šli do větší úrovně detailů. Co se týče konvergenční činnosti, to je druhé největší úlohy ESMA a těch dalších. To je prostě konvergence toho, co konají a já jsem velice ráda, že říkáte, že modely a nástroje konvergence jsou eh, připraveny. Otázkou je, jak se používají. Eh, takže eh, je to otázka, jakým způsobem jsou údaje předávány, jak se s nimi zachází. Hm, teď bychom měli tedy přímý dohled na věci, které agentury neudělaly, i když na to měli několik let. Otázka standardizace například je důležitá. A e, například ohledně MIFIDu 2. Jakým způsobem jsme se dostali do e, situace, kdy zásadní legislativa, která se, e, která už má rok spoždění a 17 členských států ji ještě nepřevedlo do svých pravidel. Takže to je ta eh, otázka, se kterou se ESMA potýká ve spolupráci s vnitrostátními orgány každý den. Eh, oni sice vnitrostátní orgány prohlásí, že to budou implementovat, ale potom eh, to tak nemusí být. A jak tedy funguje spolupráce na nejvyšší úrovni, a to se musíme zaměřit a, a snažit se to zlepšit. To zde přímého dohledu. Přímý dohled CCP myslím, že je vysoce aktuální a politizovaný. Já jsem se Eh, zabývala devět let eh, infrastrukturu týkající se trhu a eh, hovořila s DCP, o mm, CSD. Myslíte si, že CCP by měly být přímo dohlíženy ESMO, tak proč by CDS neměly být přímo dohlíženy ESMO? vzhledem k tomu, že i CDS jsou nejpřímějším elementem, který je důležitý pro finanční stabilitu a pro finanční dohled. Pokud se chceme podívat na všechny tyto orgány, které by byly přímo e, dohledovány, e, neměl by to být tedy celá infrastruktura trhu ne, a ne jen z nich vyňaty tedy CCP, které by byly dohlíženy. Také e, dohled přímo na místě, u, kromě těch systémů je důležitých CCP, tak tam můžeme říct, že máme Jedno velice důležitého regulátora, který dohlíží e, právě e, zde. Já si myslím, že dělají obrovský kus práce, ale nejsem si úplně jistá, jak by ESMA to mohla dělat líp. Takže trochu ve mně zbuzuje obavy e, to, co má dělat ESMA, když víme, že tu je velice schopný orgán, který je schopen takový druhý vykonávat. A vypadá to, že tu je rostoucí konsensus mezi panelisty, že prospektus možná nemusí být schvalován ESMO. A také já jsem se tedy zabývala právě touto legislativou v posledních letech. To, co se e, rozhodlo, bylo až, aby to nebylo v mandátu ESMI. Zde na jedné e, z konferencí se říkalo, že žádný e, žádný orgán nepoužívá pas pro eh, prospektus. Takže co vlastně chceme od ESMI, když tu není žádná přeshraniční činnost eh, v prospektu? Děkuji. Wolf Klins, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, uvedl pár úvodních úvah a potom se zeptal. Myslím se všichni shodneme na cílech. Dohledová konvergence, eliminace pokřivení eh, a regulační arbitráž, vysoká úroveň ochrany spotřebitele. To platí mm, pro celou Evropskou unii a má to být vykonáno efektivně. A teď se diskutuje o tom, že bychom to měli dělat eh, spíše evolučněji, Eh, jak bylo řečeno, tak 10-15 let. Já jsem si úplně jist, že máme na to 10-15 let. Podívejte se na finanční služby, jak se rozvíjejí. Je to velice rychle. Po celém světě zejména v Ázii a také vidíme, že díky novým technologiím to mohou být na trhu aktéři či hráči, kteří eh, nám dnes ani nejsou známy. A mohou se z ničeho nic objevit a nebudou podřízeni tradičnímu regulačnímu rámci. Takže proto bych chtěl říci, že bychom se neměli spoléhat na to, že máme tolik času. Měli bychom spíše postupovat co možná nejrychleji. A nyní k otázkám. První otázky eh, na eh, pana eh, Hafina, žádný eh, dohlížitel by neměl dohlížet na dohlížitele. Já s tím v podstatě souhlasím, ale vidíte také riziko, že když zavedeme nebo budeme implementovat návrh komise, tak jak je předložen, že budeme mít hostilní reakce, zejména ze strany těch eh, národních eh, dohledových orgánů. Eh, a mohlo by to dojít dokonce tak daleko, že by to mohlo vést k jakému si sabota, sabotování konstruktivní spolupráce. Na druhé straně došlo k případu nedávno v Lotyšsku, kdy banka ABLB eh, zkrachovala. A teď moje otázka je, jak je možné, že vnitrostátní kompetentní orgán v Lotyšsku a také eh, dohledové orgány evropské to neviděli, že si toho nevšimli, co by se muselo změnit, aby se něco takového už neopakovalo. Za druhé, na zástupce Finvoče jedná se o financování Pan eh, předseda Finn říkal, že třeba rozlišovat mezi regulačními a eh, dohledovými eh, financemi. Jak vy se na to díváte jako Financial Watch? A vidíte zde také, že by bylo vhodné eliminovat finanční příspění NCA, tedy těch vnitrostátních orgánů dohledových. Já bych byl osobně rád, aby aby to jejich přispění finanční eh, bylo zachováno v rámci ESA. A a na jedné straně by to bylo 40%, tedy omezené ze strany EU, a na druhé ze strany finančního sektoru, tak tady zase vidím riziko, že činnosti nebudou kontrolovány efektivním způsobem nebo dostatečně efektivním způsobem a e, bude docházet k zbytečně vysokým výdajům. A další otázka na pana la Rozie. Už to bylo zmíněno, zda bylo dobré či nikoli. Mějí stejné předsednictví u eh, agentur mnohokrát. Jsem se sešel eh, s prohlášením, že SRB je černá skřínka, že dost dobře nekomunikuje o tom, co dělá a jak to dělá, využívá algoritmy a modely, o kterých nikdo v podstatě nic neví nebo jim nerozumí a, e, nebo alespoň nebyly detailně sděleny. Tak co s tím můžeme udělat? Co byste navrhoval? Aby při to přispění SRB, bylo, které může tady poskytovat, aby bylo skutečně provedeno, aby tak bylo i vnímáno. Děkuji. Děkuji. R Sven Gigold. Rád bych vám připomněl, že některé z návrhů komise, které teď projednáváme, byly učiněny na základě zprávy parlamentu na konci minulého volebního období. A já jsem měl tu čest, že jsem to pro, provedl parlamentem. A byl tady velký konsensus ohledně jednoho závěru, který byl zatím jenom málo zmínil. A ten, toto zjištění je, že když jsme vytvořili evropské orgány dohledu, dali jsme jim zcela jasný a dalekosáhlý mandát. A pak tedy ta rozprava o tom, zda překračují ten mandát, mě připadá trošičku zvláštní, protože i když na to se snažím vzpomenout, nedovedu si připomnět žádný příklad a nikdo také neprokázal jediný případ, kdyby se tak stalo. Pořád na to čekám. A navíc my jsme jim dali tento rozsáhlý mandát, ale když se pak podíváte na to, co ESAS udělali a jaké pravomoce využili, pak zjistíme, že v některých oblastech tyto orgány udělali hodně. Někdo by řekl, že zacházeli do velkých podrobností, že to nebylo dostatečně proporční a v některých případech by s tím i souhlasil. Ale pokud jde na tvorbu pravidel, pak eh, tyto orgány dohledu odvádějí dostatečně dobrou práci. Když se ale zeptáte spotřebitelů a společností v oblasti finančních eh, firm, zda má, finančních služeb, zda máte pocit, že jsme dosáhli stejného pole pro všechny, rovných podmínek pro všechny, pokud jde o dohled a nad trhem a jak funguje tento trh na Eh, straně nabídky i poptávky, tak by vám mnozí řekli, že ještě máme dalekou cestu ke kapitálové unii. A to je právě proto, že evropské orgány dohledu zdaleka nevyužily všechny své pravomoce. Já to nebudu všechno procházet, ale možná, že nejdůležitější je porušování zákonů unie a tlak na společnou kulturu dohledu. Proto bych se chtěl dotázat panelů, panelistů, jaké konkrétní opatření navrhujete pro zatím účelem, abychom skoncovali s praxí, kdy se všechny konkrétní pravomoce nevyužívají, zejména pokud je o ochranu spotřebitele a o tu skutečnost, že běžní spotřebitele často příliš draze platí za služby, které si kupují. A poslední otázka na pana de Larosière. Eh, z mého hlediska váš návrh byl velice důležitý, pokud o řídící strukturu ESAS. A také eh,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 se vytvořil určitou vytvoř, vyslovil ohledně sebekritiku a my to sdílíme, pokud je o ESRB. Ale i když bychom ji odsunuli od eh, CB a dali jaksi jiné křeslo, stejně by to nevyřešilo problém, který zmiňoval pan Klinc, totiž, že tady chybí společná skupina zodpovědnosti. Je tady jedno křeslo a velký stůl, eh, kde jsou lidé, kteří rozhodují. Co si myslíte o menším řídícím orgánu v rámci ESB, kde by byli vynikající experti v oblasti makroekonomické stability. A to by v zásadě byla taková rada pro ekonomickou stabilitu Evropy, kde by bylo možno jasně přidělovat zodpovědnost a která by potom spolupracovala s větší skupinou členů, tak jak to v současné době ESRB eh, e je. Děkuji vám a pan Lange. Já bych také chtěl připojit několik poznámek které už vlastně tady byly trochu zmíněny. Týká se to té, toho případu v Lotyšsku. Mě by zajímal názor odborníků. Zda bankovní dohled v, EC, v radě ECB je připraven z toho vyvodit konkrétní závěry, aby se věci zlepšily do budoucna. Za druhé, možnost, jak říkal pan Giegel, abyste sami eh, nadnášeli problémy příklad, například, že jedna z, jedný z těch orgánů eh, evropského dohledu mohl fungovat mimo vlastní omezení, limity. Pokud je IOPA, pak tady je celá řada věcí, které provedly, i když vlastně k tomu neměli konkrétní mandát. Dalo by se říci, že Eh, možná někteří členové nebo jednotlivé skupiny eh, nemají prostě pocit, že by byli dostatečně zastoupeni, že by tam byla většina, ale to nemůže být eh, ospravedlnění. A musím si, že se musíme také podívat na tyto orgány z hlediska toho, tam mohou mm, vystupovat s vlastní iniciativou. Prosím, Brian Hayes. Velice stručně, pane předsedo, a chci poděkovat všem řečníkům, že přispěli k této tak důležité rozpravě. A také si připomínám, co říkal Mario Draghi včera, když říkal, že bankovní krize nebyla pouze bankovní krizí a e, ne, že zkrátka to bylo selhání regulatorních činností a dohledu. Že, a ty dvojí eh, požadavky, dvojí požadavek, které na jedné straně dohled, na druhé straně regulování, musíme eh, to mít v pořádku tak, aby to bylo proporční. A zejména eh, za okolností, kdy se snažíme budovat kapacity v rámci Evropského kapitálové unie, tak, aby to bylo logické, aby to bylo rozumné pro tu Evropu a vůbec. A ještě se vracím k tomu, co bylo řečeno i o Brexitu. Jaká fragmentace by mohla potom potom následovat. To by mohlo být velice podstatné pro naši celkovou finanční bezpečnost a stabilitu. To bychom neměli podceňovat. A jenom velice stručná ještě poznámka. Já jsem viděl, podíval jsem se na um, IOPA a uvědomil jsem se, jak je důležité, aby ta fungovala jako určitý prostředník mezi různými eh, členskými státy, kde dochází k regulatorní arbitráži. Čili já eh, se snažím o tom hovořit tom, abychom zajistili, že přeshraniční trh bude bude fungovat. A máme hodně příkladů, kdy přeshraniční trh nefunguje a to právě proto, že je tady takový predátorský přístup jednoho regulátora vůči jinému. A e, také si myslím, že trošku podceňujeme význam, a to je to, co říkal Sven, e, společné kultury dohlažitelských orgánů. Myslím si, že e, podceňujeme i tu význam, aby eh, v rámci jednoho stolu eh, orgány dohledu byly zastoupeny, aby se snažili společně zavést nejlepší praxi, aby se snažili veškeré zneužívání odstranit, kdekoliv se s ním na jednotném trhu setkají a aby vytvářeli jednotnou kulturu dohledu. A souhlasím s tím, říkal Dolangen. Vidíme, viděli jsme případy přesahování mandátu, zejména tam, kde se jedná legislativy, týká se to úrovni jedna, nej, nej, nej, nakonec to bylo na peněžních trzích, finančních trzích, kdy ESMA vlastně eh, vytvořila předpis týkající se rušení akcí a to vlastně zcela bylo v rozporu s tím, co bylo předtím. A mohli bychom také říci, že na straně prospektu jsou vlastně ten návrh komise je úplně v rozporu s tím návrhem, o kterém se zmiňoval Sven. Čili jsme viděli případy, že se ten mandát i kompetence přesahovaly a překročovaly. A také se o tom nedávno tady v této sněmovně hovořilo. A konkrétně se prací, vracím k zjištění zdrojů. Myslím si, že e, posouzení dopadu ze strany komise e, podcenilo nejenom potřebu pracovníků, ale i zdrojů. A myslím si, já už jsem o, eh, o tom hovořil, že jsem proti tomuto návrhu komise v tomto smyslu. A myslím si totiž, že se značně tady podceňuje také z hlediska profesionálu, jaký počet a jaký kalibr, jakou kvalitu lidí budeme potřebovat, aby mohli dělat to všechno dodatečné, co obsahuje návrh komise. Děkuji. Thank you. Děkuji. Mám také stručnou otázku na naše panelisty. Jednu poznámku a jednu otázku. Výjdu z toho, co řekl pan de la Rosière. Ohledně toho, že je tady eh, silná vazba mezi otázkou řízení a mezi úkoly, eh, které eh, stanovujeme. Vezměme si, že tedy pravidla už máme, ta jednotná pravidla, a že nějakým způsobem eh, fungují. A teď nám jde o konvergenci dohledu, o přímý dohled v oblastech, kde je to vhodné a potřebné. A myslím si, že co je tady důležité, to, zda v oblasti řízení jsme schopni dosíli, docílit společné odpovědnosti mezi vnitrostátními orgány dohledu. Nelze tady rozlišovat mezi národními orgány a e, ESMA. Ta odpovědnost je společná. Zejména a v té oblasti řízení nám možná ta společná odpovědnost chybí. Přitom všechny ty orgány ovlivňují to, jakým způsobem bude fungovat dohled a zda bude docházet ke konvergenci dohledu. Takže v této oblasti myslím, že narážíme na problémy a určitou neochotu některých úřadů, které mohou říkat, já svou práci odvádím dobře, tak co po mně chcete dalšího. Jenomže problém je s tím, jak funguje celek, jak funguje celý evropský trh. A nejde jenom o to, jestli někdo skutečně odvádí svou práci dobře a někdo ne. Jde nám o to nastavit jednotná pravidla hry a fungování v celé EU. Nejsme v dokonalém světě, takže e, se stává, že ne všechny prvky systému fungují dobře a je potřeba, abychom zlepšili tu celkovou kapacitu, která zajistí, že nám bude bankovnictví fungovat dobře jako celek. Samozřejmě, že dochází k distribuci a rozdělování úkolů mezi ESMA, IOPA a tak dále, ale především nám jde o dobré fungování celku. Takže my se asi částečně, částečně shodneme ehm, na tom, že komise má pravdu v tom, že je potřeba zlepšit kapacitu a efektivitu, a zdůrazňovat eh, tu společnou odpovědnost eh, všech eh, dotčených orgánů, všech národních příslušných orgánů. Takže nechceme situaci nějak rozmělňovat, chceme dodržovat principy, které máme nastavené, například zásadu proporcionality, nechceme jít cestou zbytečných opatření tam, kde skutečně nejsou eh, potřebná, nechceme vytvářet zbytečný dohled ve formě dohledu nad již existujícím dohledem. Takže jde nám pouze o to, aby se evropská legislativa uplatňovala konzistentně v celém evropském trhu. Takže to je eh, moje poznámka a otázka. Poprosím teď o odpovědi maximálně, prosím, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vezmu to stručně. Soustředím se na čtyři témata. Nejprve ta eh, komplikovanost eh, na té první úrovni, tak eh, co by mohl zákonodárce udělat v této oblasti? Mohl by konkretizovat úkoly pro třetí úroveň, naformulovat je konkrétněji a nebýt příliš konkrétní na první úrovni. Takže mělo by se jasně říci, co by měly dělat orgány ESA, to by pomohlo a také by se samozřejmě musela dodržovat zásada proporcionality. Druhá věc, proč je systém tak komplikovaný? Tak můžeme to vysvětlit tím, že v současné době na trhu máme šest různých úrovní regulace a to je skutečně příliš. Máme jenom na evropské úrovni tři podúrovně a na té vnitrostátní také tři úrovně. Na té vnitrostátní úrovni máme prováděcí eh, legislativu v některých oblastech, eh, další pokyny, které schvalují ministerstva nebo jednotlivé dohledové orgány a ještě navíc eh, vlastní doporučení jednotlivých vnitrostátních orgánů. A to si myslím, že je skutečně příliš mnoho, takže já bych byl proto, aby eh, abychom dosáhli mm, za deset let eh, jednotného kodexu pro Unii kapitálových trhů všech eh, členských států, aby vlastně fungovala jedna úroveň evropská, která doprovázela dvě další. Pokud jde o konvergenci dohledu, tak to je opravdu neskutečně obrovský eh, eh, úkol Nemám žádné zázračné řešení, ale dokážu si představit, že pokud bychom udělali změnu v oblasti řízení, takže by to mohlo fungovat, eh, že by ta výkonná moc měla k dispozici mm, mm, dostatečné pravomoci, zároveň by byla flexibilní pro peer reviews, ale Zároveň s tím je důležité umožnit eh, sdílení osvědčených postupů v rámci, mezi jednotlivými vnitrostátními příslušnými orgány. Ten výměn osvědčených postupů je skutečně klíčový. Nejde jenom o tu regulaci, ale právě i o to, že eh, se budou úřady vzájemně informovat. Pak eh, je tady ochrana investorů, to je, myslím, vnímáno velice pozitivně po Evropě, to je pravda, ale je potřeba eh, se počkat na to, jak bude fungovat MIFID 2. A ještě připomínám, že ochrana spotřebitelů to nevyplývá jenom ze správního zákona, ale také eh, ze, ze soukromého práva. A tady už se míra ochrany v Evropě eh, liší. Otázka vyvstává, kdy je nárok na odškodné, Někdy nedostanou spotřebitelé správné informace, takže tady si myslím, že by zákonodárce také mohl zapracovat na větší harmonizaci. A pokud jde o překračování pravomocí a mandátu, ano, k tomu docházet může, ale myslím si, že je to otázka nesmírně komplikovaná, zda orgány ESA překračovaly své mandáty. Já jako právník bych řekl, že možná v několika málo případech k tomu mohlo dojít, ale zároveň si myslím, že ani komise, ani Evropský parlament eh, by se nechtěli do této oblasti pouštět. Myslím si, že o těchto věcech by měly rozhodovat soudy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Není pan Albela. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, vyslovil jenom takový filozofický pohled. Myslím si, že tady vidíme dvě rozdílné koncepce. Jedna, totiž eh, jít eh, ve směru jednotného dohledového orgánu, což bylo eh, zmíněno mimo jiné ve známé zprávě pěti předsedů před pár lety. A pak máme pojem, který vychází pouze z kolaborativní, kolaborativního schématu. například eh, organizace, kde tou hlavní hybnou silou jsou členové. Myslím si, že někde bychom měli být někde uprostřed. Měli bychom se snažit postupovat ve směru skutečně integrovaného dohledu a za tím účelem potřebujeme ESMA. Mluvím o ESMA právě proto, že mým tématem jsou kapitálové trhy. Měli bychom postupovat ve směru ESMA, která by byla něco více než klub či asociace eh, národních kompeten- příslušných orgánů. ESMA musí mít skutečné pravomoci, aby mohla eh, koordinovat, podporovat eh, dohledovou konvergenci a dokonce směrovat akce národních příslušných orgánů. Samozřejmě přitom musí respektovat i to, že většina běžné práce se hlediska dohledu na nich leží. Jsme zcela zjevně pro takovou rozhodnou ESMA, protože to je velice důležitá součást skutečně integrovaného dohledu. A ten pokládáme za nezbytný. Myslíme si, že musíme takto uvažovat o, v rámci projektu eh, Unie kapitálových trhů. Děkuji, Anfili. Eh, Co se týče financování dohodových eh, agentur, my jsme proti tomu, aby eh, bankovní průmysl, finanční průmysl platil, protože to existuje také v jiných eh, oblastech. A my jsme hodně žádali finanční prostředků od, finan- od eh, daňových poplatníků, takže by bylo dobré, aby průmysl se také účastnil financování této kontroly. Co se týče ochrany spotřebitelů, Eh, ještě mnohé nebylo vyřečeno, protože to mnoho pravidel i ve finančních službách, které se přijímají na evropské úrovni pro ochranu spotřebitelů, ale bohužel jejich praxe přímo na místě se velice odlišuje v jednotlivých členských státech. Když se hovoří o jednotném trhu celou dobu, aniž bychom eh, dbali na reálnou aplikaci těchto pravidel, tak to není dostatečné. Eh, loni Evropská komise Ehm, klasifikovala jednotlivé projekt, ehm, produkty či služby zakoupené spotřebiteli a finanční služby každoročně mají nejhorší klasifikaci. A je to rok od roku ehm, horší. A je škoda, že tu ještě není možné dosáhnout kolektivní odškodnění. Spotřebitelé příliš často nebo profesionální uživatelé čím dál častěji se setkávají s příliš složitými produkty, které neodpovídají jejich potřebám a také se setkávají s agresivními obchodními praktikami. Co se týče ochrany spotřebitelů, je jasné, že by tato činnost měla být prováděna, protože to je součást mandátu agentur, ale ty pravomoce, zejména které se týkají upozorňování nebo zakázání určitého produktu nejsou jasné a proto nejsou příliš využívané. A pokud to učiní, Eh, tak eh, musí zkoumat, jaké jsou jejich pravomoce a mandát, takže my si přejeme, aby v nařízení rovnou bylo jasně stanoveno, jaké jsou eh, pravomoci a mandát těchto dohledových agentur, aby se to pak nemohlo nějak oddiskutovat. A, a také si přejeme, aby k tomu byl také přičleněn patřičný rozpočet pro zástupce ochrany spotřebitelů, protože jinak se těžko něco změní. Ehm, proto tedy uživatelé a spotřebitelé by měli být chráněni, protože jsou tou slabší stranou. A ještě na závěr, eh, my jsme vůbec o tom ještě nediskutovali, jenom jsem to chtěla zmínit, že zapotřebí ehm, udržitelné financování začlenit do působení eh, těchto agentur. Děkuji. Děkuji. Felix Hufeld. Děkuji. Rád bych navázal na několik eh, elementů, které zde byly zmíněny. Eh, že bych mohl eh, žádat o větší specifikaci legislatorů ohledně úrovně 1. Ale to je úloha legislatorů rozhodovat v tomto. Já jsem jenom chtěla vysvětlit, že potřebujeme mít konkrétnější nařízení na úrovni 2 a 3, protože samotná postata úrovně 1 je velice odlišná od druhé a třetí úrovně. Já jsem nechtěl se nějak vyslovovat ohledně eh, mm, legislativy na úrovni 1 nějak naivně, ale já eh, bych si přál, aby, aby regulace byla zařízená spíše podle principů, než eh, aby tomu bylo jinak. K tomu, co říkal pan Klinc, to je taková zajímavá otázka. Zda by vnitrostátní kontrolní orgán nemohl třeba sabotovat legislativu, eh, kdyby určité agentury získaly určité pravomoci. My eh, teď nechceme nic eh, sabotovat, my jsme eh, řádní občané členských států i Evropské unie a myslím, že o to tady vůbec nejde. Máme stejný cíl, například vytvoření bankovní unie. Na tom jsme velice usilovně pracovali a všichni to vědí. A já už jsem poznamenal ve svém úvodním prohlášení, že e, máme samozřejmě také názor na to, zda něco je nějakou dobrou e, unijní e, politikou. Někteří poslanci se ptali na banku e, EBLB, e, Lotisko banku, Já teď nemohu komentovat eh, detaily, protože to není dovoleno. Ta situace vypadala ale následovně. Eh, americký orgán vyjádřil obavy ohledně nějakému incidentu, který se mohl týkat první špinavých peněz. A začalo tedy slyšení 60-denní eh, období o tom, se dozvěděla veřejnost samozřejmě a na tom jasně patrné, jak vypadá situaci s bankami. To stačilo k tomu, aby likvidita té banky se tak dramaticky zhoršila ze sedm, během 72 hodin, maximálně během 3-4 dnů, které tu banku srazily na kolena a dostali ji do nesolventnosti. A dohledový orgán Eh, přijal drastická opatření jako moratorium a následně eh, došlo k prohlášení tedy, že to je banka, která má status, která je buď v úpadku, anebo může padnout pravděpodobně. A, a, eh, nemohu to tady prodiskovat do detailu, ale tady jde o to, že ty že ty činnosti zaměřené na mm, boj proti praní špinavých peněz jsou e, velice, nebo tedy striktně e, vnitrostátní činnost. Takže žádný e, dohledový orgán by se neměl zabývat nadnárodní tím, jak se provádí tato vnitřní opatření. A to pak souvisí s dalšími problémy. Takže pokud chcete záruku, zda se toto může někdy v budoucnosti opakovat, eh, tak já vám mohu říct jen to, že takováto záruka neexistuje, může to stát kdykoliv. Opravdu kdykoliv otázkou eh, dohliž, dohledu je eh, vyrovnat se s dopady. Boj proti praní špinových peněz je vnitrostátní činností, ale my se zabýváme tedy evropskou úrovní. Dohled je v, v praní protišpinavých peněz je striktně národní. A já ze svého místa nemohu legislativu změnit, je tu na politické diskuze, diskuzi, aby se mm, rozhodlo, zda to tak má být nebo ne. A to je tedy, co se týče této dané banky. Ještě dvě stručné odpovědi. Společná kultura dohležitelů nebo dohledových orgánů byla zmíněna. Ano, to je jeden z klíčových eh, prvků u těch rozdílů mezi dohledovými orgány. Způsob, kterými eh, dohledové orgány napříč Evropskou unii eh, spolupracují nebo jak působí, je velice odlišný od toho, jak vypadal před 10 nebo 15 lety. Dochází ke kontinuální eh, interakci, neustále se setkávají, diskutují spolu. Samozřejmě, že se to bude vyvíjet ještě dál. Ještě věc, která nebyla zmíněna, to platí i pro ochranu spotřebitele, i pro další eh, průřezové otázky. Bylo by chybou snažit se prosazovat eh, rovné zacházení, rovné podmínky jen prostřednictvím finančního finanční regulace. Protože je tu eh, řada přidružených právních oblastí, které nejsou eh, harmonizovány jako insolventnost, přístup eh, k soudům, občanské právo. Takže snažit se to nějak prorazit finanční regulací není úplně účelné. Komise ve svém návrhu. No, já si myslím, že těch návrhů bylo zhruba kolem 200 a to, co se zde navrhuje, je příliš nízké množství ohledně e, toho, co e, víme. Já si myslím, že možná dvakrát, třikrát, čtyřikrát více bychom potřebovali pro dohledové e, agentury, které nemají dostatečné zdroje. Ale to už je sekundární problém. Já bych byl proto, aby se nejdříve eh, znovu zvážily mnohé další aspekty. Děkuji. Ta, to máte úplně pravdu ohledně eh, praní, proti špinavý, eh, praní špinavých peněz. To je opravdu vnitrostátní záležitost. A v legislativě, když jsme chtěli v tomto zavést nějakou dohodovou regulaci, tak jsme se setkali se Eh, s úplnou zdí ze strany Rady Jacques de la Rozier. Velice stručně, já vím, že už máme spožení. Eh, Kej, Swinburne bych rád řekl, že jste položila velice opravněnou otázku ohledně eh, dohledu. Já nejsem expert, ale myslím, že bychom se měli snažit určit, zda CDS jsou tak systémové, to tak mohu říct tedy, jako CCP. Takže to je otázka, která je zatím otevřená. Panu Gigoldovi bych a panu Klincovi bych rád odpověděl. Ohledně SRB. domnívám se, že to, co by mohlo vytvořit eh, hlubší pocit sounáležitosti nebo zodpovědnosti v menší skupině možná, než jakou zde máme dnes, by bylo dobré. A máme to ale úplně odtrhnout od ECB. Eh, e to by mohlo být obtížné teď stanovit. Kvůli zvykům, které byly v průběhu let eh, nastoleny. A bylo by tedy dobré podle mne mít skupinu lidí, kteří by byli zodpovědní za to, co říkají a co navrhují. E, co mne mm, zneklidňuje, je, že žijeme ve složitém a nebezpečném mezinárodním systému a nejsem si jist, že RSB, které je úplně propojeno s těmi největšími aktéry na mezinárodní scéně, má pravomoc a nezávislost toto řešit. Takže pokud půjdeme tím směrem, který jste oba e, naznačovali nebo jasně vyjádřili, by bylo dobré. Nejde tu jenom o nějaké jaksi eh, dočištění o jednoho člena navíc nebo míň. Já si myslím, že bychom měli mít někoho, kdo bude ehm, v tom eh, lodním koši a kdo z dálky už uvidí blížící se nebezpečí. K panu Gigoldovi. Hovoří se o tom, že dohled není úplně uplatňoval harmonicky. Tak co chcete navrhnout, aby se to zlepšilo? Prosím, řekněte to. Když jenom řekneme, je to velice důležité, abychom měli rovné podmínky a konvergenci v dohledu, tak v podstatě nic neděláme. Mám několik návrhů. Za prvé, využívat arbitráž tam, kde dojde k jasným nebo skoro jasným případům neimplementace evropské regulace. A v takových případech je velice důležité, aby arbitráž nebyla jen možností pro lidi, kteří nejsou spokojeni, ale že to bude věc, která bude prosazována prostřednictvím té dohodové agentury, která to má na starosti. A proto si myslím, že ESA by měla mít e, právo zahájit arbitráž, tento proces arbitrážní, protože by to vytvořilo i u té samotné dohodové agentury větší pocit zodpovědnosti ohledně porušování zákona. A za druhé, pokud nehledě na arbitráž, o které, jak víme, není přímo prosaditelná zákonem, který by to stanovil, tak pokud místo Kdyby se stalo, že i po té arbitráži nedodržování zákona mm, bude dále existovat, tak tato ESMA, dejme tomu, eh, protože mm, ale mm, je to pro všechny dohodové agentury ESA, tak by tato dohodová agentura se měla obrátit na soudní dvůr v patřičném časovém rámci. To jsou takové drobné návrhy. Pro pana Gigolda děkuji. Děkuji. Nyní bych chtěl poprosit naše spoluzpravodaje, aby slyšení uzavřeli, ale opravdu velice uh, Eh, krátce. Sice to není konec naší diskuze, ale pro dnešní den ano. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou chci poděkovat všem našim panelistům. My jsme se tady vyslechli celou řadu pozitivních vyjádření dnes dopoledne, ale Především tady zazněla kritika, pokud jde o návrh Evropské komise. Já s touto kritikou komisního návrhu souhlasím, ale na druhé straně si uvědomuji, kolik práce před námi s Pervanš Beres a dalšími stínovými zpravodaji ještě stojí pokud jde o přeskum toho současného návrhu. Takže co jsem si tady dnes dopoledne poznamenal jako důležité? ale není to žádný definitivní seznam z mé strany. Tak jednak, že otázka mm, proporcionality neplatí jenom pro legislativu první úrovně, ale také úrovně druhé a třetí. Dohledové orgány potřebují také e, lepší vedení a pokyny, pokud jde o uplatňování zásady proporcionality ve správních krocích. Byla tady dnes navržena, e, navrženo to, aby zásada proporcionality e, byla zapracována do nařízení o orgánech ESA. Eh, Kromě toho je třeba rozlišovat mezi regulačními úkoly a dohledovými úkoly, protože to bude mít eh, své zásadní eh, dopady na strukturu a financování jednotlivých orgánů. Třetí věc. Přímé kompetence orgánu ESMA K tomu tady zazněla veliká kritika. Pokud jde o mm, dohled nad centrálními protistranami, to je potřeba každopádně koordinovat s nařízením EMIR 2. Zatím panuje spíše neochota, mm, pokud jde o další navyšování pravomocí orgánů ESMA. Nikdo nesouhlasil s tím, abychom jakkoliv celou věc uspěchali. Spíše jste mluvili o tom, že je potřeba posuzovat situaci pragmaticky. Říkali jste, že je potřeba se podívat na to, co už nyní dělají vnitrostátní orgány, v čem by mohly pokračovat do budoucna. Pokud jde o třetí země, tak eh, na to musíme nepochybně zapracovat. V naší zprávě eh, budeme muset eh, jistě zmínit to, jakou roli by tady Eh, orgány ESA měly mít. Pokud jde o řízení, tak eh, tady eh, jste kritizovali návrh Evropské komise. Já jsem se zapsal konkrétně, že je potřeba usilovat o průhlednější a efektivnější systém a nejlépe toho dosáhnout tak, že upravíme stávající mechanismus. Pak také tím, že revidujeme stakeholders group a případně stávající pravomoci. A jiná věc eh, tady zazněla a byla velice zajímavá, zmínili pan Jacques de la Rosière, a to je posílení nezávislosti SRB, tak eh, aby byla méně závislá na Evropské centrální bance. To si myslím, že je velice relevantní a zvážíme to, že budeme zpracovávat doporučení pro skupinu na vysoké úrovni. Takže Těch doporučení tady eh, byla celá řada z vaší strany. My si to budeme muset eh, všechno projít a mm, zcela určitě je využijeme při zpracování naší zprávy, takže vám eh, velice děkuji za dnešní vystoupení. Perváš Perez. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem našim hostům. My jsme vás sice vybrali jako spoluzpravodajové, ale to není důvod, proč bych eh, já se jen chtěla řídit eh, vašimi slovy. Je to přeš vaše expertíza, je, jsou to vaše mm, profesionální kvality a eh, skutečně jste nám sdělili řadu důležitých poznatků. Chtěla bych se zmínit o dvou zásadních věcích. To ano, toto je složité téma, je tu spousta různých střet, střetávající zájmů, protože na jedné straně to, co navrhuje komise, tak to se týká kompetence, řízení a financování, takže v těchto třech eh, kapitolách vy jste nám přispěli eh, k tomu, abychom lépe eh, tedy porozuměli a abychom si lépe udělali obrázek a dále uvažovali o těchto tématech. Nicméně otázka času je zásadní. Jak už říkal Wolf Klintz, stínový zpravodaj Alde. Když chceme revidovat eh, dohodové agentury, tak máme čas teď v podstatě do konce mandátu, to není eh, dlouhá doba, a neměli bychom si myslet, že by tato ten revize mohla být eh, pro tuto chvíli a že následující mandát by se měl do revize ESA pustit znovu je eh, zapotřebí, eh, abychom postupovali nějak ehm, souvisle a eh, kontinuálně, aby došlo k patřičnému pokroku. Některé prvky z návrhu komise jsou takové velice lehké, takové jen drobné změny. A my bychom někdy rádi ohledně kompetence nebo pravomocí chtěli trochu hlubší zásahy. RSB by si mělo stát skutečně morální autoritou. Já teď nevím, eh, jak mm, to přesně vyřešit. Eh, intelektuálně eh, zabývat se takovýmto makrodohledem by mělo být uspokojivé, ale když se podíváme na to, jakou cestou bychom k tomu měli eh, jít, eh, tak eh, je zapotřebí hodně uvažovat. Zda bychom tedy se měli vydat cestou jako Spojené státy, ale spíše bychom měli rozvíjet dále tedy tyto otázky podle toho, jak se bude vyvíjet také kapitálový trh. Jak už říkali kolegové, musíme sledovat, co se děje na trhu CDS vy jste říkal, do jaké míry jsou tady systémové. Já si vzpomínám, protože eh, v nedávné době hráli velice důležitou úlohu, tak já mám eh, pocit, že bychom se měli zabývat eh, více. Také zaznělo mnoho užitečných poznámek ohledně toho, jak, ehm, jak stanovit pravomoci a také o soudním systému které by mohly eh, vstoupit do interakce eh, s, se soudním dvorem. Možná, že by k takovýmto situacím nedocházelo často, ale bylo by mm, vhodné se tím hlouběji zabývat. A pár posledních bodů. Za prvé je to myšlenka, která je opravdu jen takovou eh, drobností v návrhu komise, té diferenciace úloh všech třech dohodových agentur. Za druhé otázka ochrany spotřebitelů. Nepochybně tu je pro Evropský parlament i prostor k manevrování, který by Evropský parlament využít. A potom ohledně zprávě řízení já jsem nechtěla říct zpráva řízení, chtěla jsem říct konvergence. Omlouvá se řečnice. Eh, měli eh, bychom tedy přejít od toho peer review k jiným systému. Roku 2014 Evropský parlament se zabývá indikátory výkonu a tím scoreboardem, hodnotící tabulkou a budeme s tím zabývat dál. Takže vám všem chci teď především poděkovat. Děkuji. Také si myslím, že to bylo jedno z našich nejlepších, nejužitečnějších eh, slyšení. Chtěl bych poděkovat našim eh, eh, vzácným hostům. Panu Vejlovi, Albelovi, paní Fili, panu Hufeldovi a panu de la Rozier za jejich příspěvky. A následuje tedy náš další harmonogram, který je sice indikativní, nicméně ji máme. Takže na eh, vrch zprávy 18. 19. června, eh, pozměňovací návrhy do 9. července, eh, zvážení pozměňovací návrhy 3. září, hlasovat ve výboru 24. září a plenární zasedání 1. října. Tím bychom dokončili tedy e, tento dokument včas před koncem mandátu. A to znamená, že se musíme držet e, tohoto e, kalendáře tak, jak byl nastaven. Nesmíme promarnit tuto příležitost. A budeme slyšet a finální znění. Děkuji všem zúčastněným a přejdeme dál k tématu, který které trochu vyplývá. A vy jste tady zpravodajové. Dobře. Takže uvedeme další bod na pořadu jednání, kterým je také eh, otázka související s přeskumem, ale týká se eh, umístění síla pro Evropský orgán pro bankovnictví. Poskytl jsem více času na slyšení, ale nyní musíme postupovat rychle, protože nás čeká hlasování. Teď tu máme ještě dva body. Děkuji tedy všem řečníkům. Jak víte, jedním z prvků je tedy umístění sídla na straně rady došlo k postupu, který má výstup. Ale nejde tady jen o obsah tohoto výstupu, protože já to vidím tak, že stanovisko zpravodajů je sladěno závěry rady, ale je tu otázka postupu institucí a zpravodajové ve zprávě vyjasnili, že spolurozhodování je prostě spolurozhodování. To je postup, při kterém dva legislátoři společně rozhodují. A pokud to má znamenat, že tedy jsme v tomto svrchovaní, A tomu je tedy všechno ostatní podřízené. Takže eh, v této souvislosti musíme říci, že Evropský parlament navrhuje stejný výsledek jako rada, ale užitečné je to, abychom si vyjasnili, že to děláme zcela svrchovaně a že nejsme k tomu právně donuceni žádným procesem který kromě jiného byl eh, všechno jen nedokonalý. Takže je zapotřebí také eh, přednést eh, silnou kritiku procesu, což vidíme i v té zprávě. Ale teď už nebudu zabírat čas, přenesám, přenechám slovo zpravodajům. Děkuji, pane předsedo. Vy jste uvedl, že v našem návrhu zprávy jasně kritizujeme a říkáme, že rozhodnutí rady které proběhlo v procesu spolurozhodování, neproběhlo eh, zcela korektně. Šlo o podobný proces, kdy se rozhodovalo v roce 2010 o EOPA, EBA a o umístění jejich eh, sídla. Rozhodovalo se a musí se rozhodovat na základě mezi institucionálního jednání a dohody. Proto žádáme eh, radu, aby nás informovala eh, přesněji o tom, jakým způsobem dospěla k rozhodnutí, jaká kritéria přitom rada vzala v úvahu. Není možné se omezit pouze na prohlášení z roku 2020. Společné prohlášení to není legislativní návrh a zcela jistě není možné tímto způsobem obcházet eh, příslušné nařízení. Takže společné prohlášení nechápeme jako legislativní dokument, který by byl pro parlament závazný, proto chceme revidovat eh, společné prohlášení a chceme se podívat na to, co eh, chybí. Máme zcela jasně nastavený postup chceme, aby byl Evropský parlament řádně zapojen do spolurozhodování jako spoluzákonodárce. Také třeba jasně společně dopředu stanovit kritéria pro umístění sídla. Myslíme si, že orgány dohledu vznikly jako tři samostatné eh, orgány mají své vlastní odborníky. A tak je tomu i na mezinárodní úrovni, kdy bankovnictví funguje samostatně odděleně od například cených papírů a pojišťovnictví. Takže si myslíme, že ESMA, EBA a EOPA skutečně po těch sedm let fungují zcela samostatně, věnují se jiné činnosti, mají své financování a Ehm, myslíme si, že je potřeba také zvážit zeměpisnou blízkost do budoucna. Děkuji. Bernard Perez. Ve stejném duchu jako kolega musím říci, že to byla složitá situace. Trochu mi to připomíná to, co se dělo při posledním vyjednávání víceletého finančního rámce. Nevím, jestli na to vzpomenete na Evropské eh, rodě, radě se eh, rozhodlo eh, něco, co mělo být provedeno v kolegislaci. Je to takový špatný zvyk, který se opakuje poslední dobou mezi eh, šéfy vlád a hlav státu. A je pravda, že už je jich tedy o jednoho méně, ale opravdu pokud to mohou udělat u něčeho, tak by to stejně dobře, dobře mohli postupovat i u ostatních e, témat. Mám několik e, prvků, které bych chtěla zmínit. My tedy se nestavíme e, proti obsahu toho rozhodnutí, protože se nejedná o, o situaci u, jako u jiných agentur. E, ohledně eh, Brexitu. My nemáme nic proti tomu, aby tato agentura eh, se přestěhovala do Paříže za dobrých eh, podmínek předtím, než se Brexit uděje. To znamená tady na konci března 2019, ale přejeme si, aby přitom byla respektována práva Evropského parlamentu. A to si myslím, že je důležité sdělení, které musíme připojit radě, je zapotřebí znovu otevřít jednání o joint statement, o společném prohlášení, eh, které eh, inspirovalo eh, činnost rady, ale nevede k dobré metodice. A další bod, o kterém se zmiňují tedy oba dva zpravodajové a který je zapotřebí mít na paměti, je specifičnost jednotlivých agentur. Je zapotřebí při, je přiznat, ale tímto nesmíme v rámci joint statement a, a veškerém dalším jednání, eh, například na eh, společném výboru, že je zapotřebí dosáhnout synergie v podpůrných eh, činnostech a ve službách, které se týkají objektivních prvků Eh, například, když bude více agentur v jednom městě, je zapotřebí vytvořit určité synergie ohledně eh, služeb a podpory. A také ohledně sdělení výboru AFKO ze včerejška, kde eh, se hovoří o různých návrzích toho, jak by se dále takováto situace mohla pojímat. Ehm, a to to je, myslím, všechno. Už jen bych vás potom chtěla požádat, abyste nám řekli, zda nám něco neuteklo v tom návrhu a co máme ještě dočistit. Děkuji. Já bych chtěl upozornit skutečně na to, že odpověď nebo komentář na ten, tento apel, když už se hovoří tedy o jiných agenturách, tak rada prohlásila, že to není jejich jako roznutí rady, ale že to je soukromá dohoda členských států, která šla za zády rady. Takže právně řečeno to tak eh, nebylo z právního hlediska. Členské státy se shodly mezi sebou, že budou eh, o něčem hlasovat, eh, ale Eh, oni to udělali v rámci zasedání eh, rady, takže mm, eh, to, to co říkají, vlastně to právně neexistuje. Další. Děkuji a to eh, jsou názory nikoliv moje, ale stínová zpravodaje, který tady není, jakožto koordinátorka, jsem byla pokřeba. Pan Olin se souhlasí s návrhem komise a také má tendenci eh, souhlasit s pozměvací návrhem 1 a 2 spolu zpravodajů, také oceně eh, význam pozměvací návrhu 4 spolu zpravodajů a opravdu by to mělo být nařízení EBA. Pokud jde o několik úvodních ustanovení, pak je třeba postupovat podle pozměvacího návrhu 300 a myslí si také, že stále stanovení sídla by mělo být transparentním způsobem a ten postup by bylo možné zlepšit, zejména pokud jde o výsled, konečný výsledek. Dále bude hovoř, uvažovat o konkrétní formulaci pozměňovacích návrhů, tohoto pozměňovacího návrhu a úvodních ustanovení. Pan Klinc, jak vidím, se hlásí. Ne, ten odešel. Pardon, toho nevidím. Eh, pan Badibon eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní Pervez a panu Balcovi, oběma spolu, eh, spravodaj, eh, spolu spravodajům za návrhy. A jak to učinili oba spoluspravodajové, chtěl bych se zmínit o tom, že rozhodnutí vlastně provádí pouze rada, přičemž Evropský parlament se musí účastnit vypracování kritérií a také rozhodnutí o Eh, místě sídla, protože Evropský parlament je spolulegislátorem a musí být zapojen. Tento způsob rozhodování je nepřijatelný a nemá nic společného eh, s volbou Paříže. Ale myslím si, že musíme zareagovat a musíme se ptát, jaké je tady právní zdůvodnění anebo transparentnost, protože tady se ve skutečnosti pomí úloha parlamentu jako spolu zákonodárce komerce. My máme velkou námitku proti tomu, jak mm, bankovní úřad mm, v orgán funguje, pokud jde i o e, systém finančního dohledu. Ale myslím si, že všichni by měli být zajedno v tom, že budeme obhajovat úlohu parlamentu jakožto zákonodárce. A jak je třeba tuto věc řešit? a že je třeba opravdu s radou vést podstatnou rozpravu o tom, jak můžeme realizovat to všechno, co bylo dohodnuto a to již v roce 2012. Pokud jde o úlohu Evropského parlamentu jakožto zástupce občanů spoluzákonodárce. Myslím si, že je velice důležité, abychom v těchto vyjednáváních zajistili účinným způsobem eh, se zárukami eh, volbu síla, tak, abychom do toho byli patřičně zapojeni. A musíme myslet na lidi, kteří tam budou pracovat, jejich rodinné příslušníky. A jde nám o skutečnou implementaci doporučení Soudního dvora, pokud jde o evropské úřady a konkrétní tento Evropský bankovní orgán, o kterém je řeč až začne proces předkládání pozměňovacích návrhů, tak doufáme, že oba zpravodajové zaujmou právě tento postoj. Děkuji. Vy hovoříte jménem Svena? Ne, je to ke zprávě o eurovinětě. Nevidím, že by se někdo další s stínový zpravodajů hlásit. Brian Heiss v rámci KHTI. Pane předsedo, já eh, vlastně si pamatuji i to, jak se vypracovala Eurovize a tehdy bylo rozhodnu, se rozhodovalo o eh, přidělení sídla. Já vlastně souhlasím s tou zprávou, kterou předkládají oba zprovodajové, že je třeba, že se to dělá zatím nedostatečně transparentně. Myslím, ten rozhodovací proces, že neproběhl dostatečně transparentně. A určitě potřebujeme dneska zejména jistotu. Pokud jde o vybavení vybavení pracovníky a přesun eh, Evropského orgánu pro bankovníci do Paříže. Myslím si, že z toho, co se stalo, musíme vyvodit závěry. Paní eh, Berez opravdu hovoří o tom, že se jedná o úspory z velkého rozsahu, když orgány sedí v jednom městě, protože se ušetří. Ale tady si myslím, že je to nebezpečný precedens, aby dva orgány byly ve stejném eh, městě, protože to vysílá nesprávné signály Evropě, menším státům, periferním oblastem, těm státům, které mají zvláštní odborné znalosti v konkrétním segmentu. Není to dobrá zásada. Já vím, že se to děje v souvislosti s tím procesem, ale možná, že by tady bylo dlouhodobé řešení. Nejedná se o Paříž, jedná se o zásadu. A myslím si, že to vysílá opravdu nesprávné signály. Možná, že do budoucna, až bude komise po, po, po všechny um, uchazeče posuzovat, pak to posouzení komise by mělo být veřejně zveřejněno a měla by komise předstoupit před parlament a říct, jak ten proces probíhal. Tak, aby se někde za, vzadu, ze zadními dveřmi nejednalo a nerozhodovalo o tak důležitých věcech. Já naprosto souhlasím souhlasím se zprávou obou spoluzpravodajů. Opravdu tam nastavují zásady, pokud jde o přeskum společného prohlášení, že tady musí být patřičná kritéria nastavena pro tento proces a nejdůležitější je, aby pracovníci EBA a úřad jako takový měl dostatečnou jistotu při přesunu do, budou, do Paříže tak, aby to bylo úspěšné v budoucnosti. Prosím, Markus Ferber. Děkuji. Jenom velice stručně. Loni jsem měl možnost pracovávat absolutorium pro tyto tři instituce a myslím, že bychom více měli uvažovat o synergiích a možná přímo fúzi. Eh, tehdy tady byla jedna skupina, která mm, to kategoricky spochybňovala, takže jsme nakonec pro toto nerozhodli, ale teď, se, teď mě překvapuje, že ti, kteří to loni kritizovali, to teď eh, tolik prosazují, takže někde se stala chyba. Eh, tak použij catch the eye a vložím se do toho, protože ono, to, co se kritizovalo, nebylo to, že parlament eh, měl mít slovo v celém procesu, ale že to celé mělo být zorganizováno řádným způsobem a ne pozměňovacím návrhem rávci absolutoria. Takže o to tady šlo, protože já si myslím, že jsou tady dvě možnosti. Buď to parlament se zapojí hned od samého začátku, anebo parlament nebude potom vázán tím, o čem rada rozhodne. Myslím si, že eh, to není možné nějak slučovat, eh, to znamená zapojit se a pak eh, říkat, že jsme nebo nejsme tím právně a morálně váznáni. Takže tuto věc je třeba jasně říci a To je takové pilátovské řešení. Umít si ruce. Uh, reject my bychom odmítali na jedné straně ten úkol identifikovat kritéria a hledat um, řešení a na druhé straně bychom pak souhlasili s rozhodnutím, o kterém jsme vůbec nehlasovali. Eh, já si myslím, že Eh, ano, že někdy prostě eh, dojde na to, že se rozhoduje losem. Eh, tak to zkrátka může být a asi je to jedna z těch nejhorších stránek ehm, evropského rozhodování o důležitých záležitostech a je celá správné, že když nemáme odpovědnost od začátku, tak není možné, abychom ji měli nakonec. Takže je to komplikovaný proces politicky i institucionálně. Nyní naší zpravodajové. Děkuji za tu poznámku o tom, že je důležité eh, ujistit personál o kontinuitě agentury. A já jsem přesvědčena, že rada odpoví rozumně na naši žádost o opětovné otevření joint statement, společného prohlášení. A Doufám, že v následujících letech nebudeme muset eh, zase přestěhovat eh, agenturu kvůli tomu, že nějaký stát se bude stahovat z EU. Eh, pan předseda hovořil o možných kontradikcích, k nímž může dojít při tom, když je více agentur na jednom místě. Já bych chtěla říci, že rozpočtová kritéria také musela být zvážena při rozhodování o sídle agentur. A jedním z těchto kritérií bylo také, kolik se bude platit za nájem budovy eh, agentury. A i Evropský parlament se účastnil eh, takovýchto eh, diskuzí. A znamená to teď, jak vidíme ze strany rady, že cena nájmu nebyla rozhodně jediným kritériem. Personál může být velice rád, takováto agentura, obrovská evropská agentura, nemůže být eh, vsazena do malého města nebo do velkého města, tam, kde jsou eh, velice drahé ceny nemovitostí, aniž by se o tom diskutovalo nějak víc a rozhodovalo. My navrhujeme eh, s kolegou velice jasně, že by se neměly eh, směšovat úlohy. Agentury by se měly řídit svým mandátem samozřejmě, ale jejich eh, rozpočet by se měl patřičně upravit, eh, tak jak o tom hovořil pan předseda. A toto tedy sdělíme, sdělíme lhutu provozňovací návrhy v brzkém čase. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a já teď předám předsedání Kay Swinburne. Protože vy asi nebudete chtít sám předsedat eh, Markusy, když vás čeká vaše zpráva. No, we only need two minutes. Thank um, Všem, to je pro mě nečekané že jsme si takto přesedli, ale vzhledem k tomu, že Markus je zpravodajem, tak se budeme snažit si patřičně rozdělit úkoly. Máme před sebou stanovisko, které se týká výběru poplatků za užívání eh, těžkými nákladními vozidly určitých pozemních komunikací, pokud o některá ustanovení o zdanění vozidel. Eh, nejprve bude hovořit pan zpravodaj a každý ze stínových zpravodajů bude mít nejvýše tři minuty. Prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Kate a děkuji za to, že jste mě zbavila břemena, že bych si měla sám udělit slovo. Návrh kamise o eurovinětě má vlastně dvě části. Je to zavedení systému eurovinětu a pak je tady návrh postupně snižovat eh, zdanění nebo sazbu zdanění těžkých nákladních vozidel. Nikdo se nehlásil k tomuto stanovisku, nikdo ho nechtěl dělat a proto já jsem navrhl, že bychom se měli zaměřit na kompetenci ekon, nikoli tedy na ty aspekty eurovinety, ale na zdanění a eurovonětu, ať si vezmou kolegové z výboru pro dopravu. V tomto směru jsem se shodl se stínovými zpravodaji, jsem tomu rád. Návrh komise stanu, dan, navrhuje minimální e, daňovou sazbu, e, tedy snížení o 25 za, za 5 let eh, pro e, těžká nákladní vozidla, osobní automobily a pak už by to byla nulová sazba. Myslím si, že ten návrh je poněkud eufemisticky řečeno naivní návrh. To by vlastně znamenalo, že by členské státy musely pětkrát měnit daňové zákony a že by také to museli dodržovat, což si nemyslím, že je v zájmu návrhu. Proto si myslím, že bychom těchto pět pozměňovacích návrhů měli odstranit, a, nebo mít pět a měli by mělo by to jít ze 100 na 0, abychom to prostě zjednodušili. Tohle navrhuji ve své zprávě. A myslím si, že to je naše pravomoc, naše kompetence. A krom toho si myslím, že by to ulevilo daňovým finančním orgánům. Děkuji, doufám, že s mým návrhem budete souhlasit. Děkuji zpravodaji stínovým zpravodajem za SND je Pervanš Berenc, ovšem já ji nevidím. Ona je velice aktivní v tomto výboru. Takže v tom případě si udělím sama slovo a jak eh, říkal Markus, ani v mé politické skupině nikdo o tuto zprávu nestál, takže to padlo na mě jakožto koordinátorku. A EKR eh, e je spokojena se zprávou, která žádá, aby se snížila spotřební daň hned po vstup eh, v platnost směrnice a ne, aby se čekalo pět let. Eh, aby se postupně každý, každý rok o 25 snižovaly. Já chápu, že tento návrh souvisí s větším návrhem, který má TRAN, aby se vytvořil na úrovni EU vůbec eh, rámec pro eh, zdanění. My bychom rádi viděli flexibilitu, aby bylo možné mít poplatky založené na čase, tak jako je tomu ve Spojeném království a souhlasím s tím, že jestliže se mají poplatky za založené na časem omezit nebo postupně eh, zrušit, pak by to mělo souviset i s tím, že se postupně zruší VED. Takže jsme rádi, že tady je větší flexibilita, aby členské státy eh, eh, okamžitě snižovaly daň, než aby tady byla vlastně taková daňová zátěž, která by se postupně změnila během pěti let. Takže přecházíme teď k stínovému, stínovému zpravodaj za ALDE. Vážení kolegové, Eh, cílem je eh, strategie Evropa v pohybu, o té hovořila komise Loni. Jedná se o modernizaci stárnoucích eh, dopravních síní v Evropě. Jen souvisí to i s pařížskou smlouvou o změnách klimatu. Aby to bylo důvěryhodné, musíme přecházet na čistší energie, snižovat samozřejmě zácpy před a zatížení životního prostředí, vzduší CO2 a jedná se o nahrazení nahrazení vlastně eh, poplatky za používání a mítným. A jedná se o uplatňování mítného, například mělo by to být spojeno s ujetou vzdáleností. A měl by platit tedy znečišťovatel a uživatel. My ve naší straně jsme za eurovinětu, aby se snižovalo zatížení eh, životním prostřed, životního prostředí. A potřebujeme samozřejmě spolehlivý dopravní systém. To je velice důležité pro vnitřní strh eh, a proto i rezidenti, i nerezidenti by se měli snažit snižovat. Eh, tady v tomto směru se vyhýbat konkurenci. A nemělo by to závislosti na národnosti. Také si myslíme, že ty peníze, finanční prostředky získané z poplatků by se měly e, zlepšovat, používat pro zlepšování silniční do infrastruktury, pro nic jiného. Vím, že e, pan zpravodaj by chtěl, nebo komise, pardon, by chtěla postupně snižovat e, daňovou sazbu a chápu, že tady by měl být větší flexibilita a že bych se měl najít e, kompromis. Potřebujeme určitý přechod, nejsem samozřejmě proti, ale musíme myslet na to, že hlavním e, cílem je snižování znečišťování ovzduší, lepší infrastruktura a uvolňování zatížení dopravou našich e, komunikací. Paní Paloma López Berecho, nepřejete si vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jménem naší vodajky, paní Paloma López, poděkovat za tento návrh stanoviska. Jsme si jisti, že další práce se stínovými zpravodaji povede k dobrému výsledku. U této věci je pro nás zajímavé, zaj, pardon, důležité, abychom dodrželi sociální a environmentální aspekty směrnice. Souhlasíme se obecným přístupem zpravodaje, zejména potom s, tím, s tou zásadou uživatel platí, je potřeba snižovat přetížení dopravy a emise, ale vzít v potaz také sociální a regionální dimenzi. Rozdílná situace v členských státech eh, se musí nějakým způsobem ošetřit, abychom státy eh, nepenalizovali. Také musíme umožnit eh, správné fungování malým a středním podnikům, takže používání nových mít a nových poplatků nesmí být škodlivé pro malé a střední podniky. Je potřeba posoudit dopad nových pravidel na jednotlivé regiony v Evropě, na, ji, na dopravní infrastrukturu a tak podobně. Je důležité, aby členské státy měly možnost vybrat si rychlost rušení daní konkrétně pro své, eh, pro své státy a neměli bychom rozšiřovat to období až na 10 let. V určité fázi si myslím, že bychom měli velice pečlivě začít sledovat eh, odhadované navyšování eh, příjmů z eh, mítného ve výši zhruba 10 miliard eur a užití těchto prostředků Tady se nabízí celá řada různých možností. Je potřeba aby ty příjmy z mítného šly skutečně na potřebné cíle. Toto nařízení musí zajistit, aby všechny firmy měly správné podmínky pro to, jak fungovat. My to podáme v podobě pozměňovacího návrhu, protože je pro nás důležitý inkluzivní růst a podpora malých a středních podniků. Také chceme zdůraznit sociální a environmentální priority, k tomu také podáme eh, pozměňovací návrh a budeme nadále spolupracovat se s naším zpravodajem. Nyní maní Molly Scott eh, Kato. Děkuji, Kej. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji za stanovisko a jak už řekl, jako, stínový, jako stínová zpravodajka také si myslím, že my jsme jediným eh, příslušným výborem eh, a měli bychom zpracovat stanovisko, neměli bychom se tady pouštět do aspektu palíčku mobility, za což odpovídá výbor pro dopravu. Nicméně pokud jde o obsah, tak nepodporujeme přístup Evropské komise. Myslíme, myslíme si, že není dobrý nápad rušit eh, roční daně z vozidel. My si myslíme, že daně z vozidla by neměla být eh, v překryvu s eh, poplatky za ujetou vzdálenost. To by měla být určitá další možnost, jak zajistit čistější a udržitelnější dopravu a snížit dopravní přetížení. Mít ne. což přímo souvisí s poplatky za ujetou vzdálenost si myslím, že je vhodnější pro zajištění cílů balíčku mobility, ale nevylučuje se to se zdaněním podle ekonomického či environmentálního dopadu životního cyklu celého vozidla. A to musíme zohlednit eh, i v rámci oběhového hospodářství a také v, v rámci našich závazků podle pařížské dohody. Takže bychom chtěli, aby došlo k udržení udržitelnější harmonizace, abychom zvážili dopad eh, životního cyklu vozidla na ekonomiku a na životní prostředí. Pokud jde o váhu, velikost vozidla, jeho klimatický dopad, to jsou aspekty, které musíme zvážit, eh, včetně emisí eh, uhlíku. Jinými slovy, předložíme pozměňovací návrh tomu, abychom v přílohách pozměnili tabulky. Odmítáme snížené eh, daňové sazby do roku 2024 na nulu. Chceme místo toho podat pozměňovací návrh na harmonizaci daňových sazeb napříč EU. Také podáme pozměňovací návrh eh, k úvodním ustanovením, aby se ty změny do nich promítly. Těšíme se na další zajímavé diskuze se stínovými zpravodaji a věřím, že dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji, Moli. Chce se někdo přihlásit mezi nezapsané řečníky k tomuto bodu? Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže v tom případě některé logistické záležitosti vzhledem tomu, že navrhovaná směrnice spadá výhradně do kompetence výboru pro hospodářské záležitosti, navrhuje náš předseda, abychom vyzvali výbor pro dopravu, aby naše pozměňovací návrhy vzal v potaz bez jakékoliv změny. Takže to je důležité pro vás, kdo vyjednáváte. 7. března pozměňovací návrhy, to je deadline a eh, hlasování v Ekonu očekáváme 24. dubna a teď už znovu předám předsednictví, nebo ještě ne, dobře, tak eh, já předám teď slovo panu zpravodaji, aby tento bod uzavřel. Děkuji. Děkuji stín, stínovým zpravodajům, také se těším na pozměňovací návrhy a věřím, že dospějeme k dobrému výsledku. Nebudu se vyjadřovat k obsahu, ale eh, spoplatňování podle ujeté vzdálenosti si myslím, že je mnohem spravedlivější než eh, zdanění eh, jednotlivých vozidel, ale podrobně si to probereme na jednání stínových zpravodajů. Děkuji panu zpravodaju, zpravodajovi, tím uzavíráme tuto část a nyní přistoupíme k hlasování. Colleagues. Kolegové, prosím zaujměte svá místa. A vložte hlasovací kartičky do zařízení. Začneme testovacím hlasování. Toto je pouze test. Zahajuji hlasování. No, I need, I need this. Ah, one EPP too many. Máme o jednoho člena EPP navíc, dokonce o dva navíc. Kolegové, ještě o jednoho máme navíc. Ještě pořád je o jednoho víc. Jednoho, prosím přestaňte hlasovat, pokud jste náhradníci. Já oceňuji vaši snahu, ale potřebujeme mít správný počet. Pane předsedo, zní ze sálu. Já nemám kartu hlasovací. Nechal jsem ji v posledním sále, kdy jsem hlasoval. Můžu hlasovat ručně? Takže máme dva FDD, bez karty, ale pořád máme o jednoho člena EPP víc. Por karte. Udělejte v tom pořádek. Začneme hlasovat. Jako první hlasujeme o zprávě ECN+. Pozměňovací návrh 115, kdo je pro, proti, co tomu říká SAD? Proti? Nebo pro? Dobře, ale dělejte to prosím včas, ať to vidím. Zkontrolujeme to elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 18, kde pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. Myslím, že chcete to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Věřte předsedovi. Deset, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 116 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky 116, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 2 s ústním pozměvacím návrhem od GUE. Ne, nemusíte zvedat ruce. Takže ústní pozměvací návrh je zamítnut. A budeme hlasovat o kompromisu. Bez ústního pozměvacího návrhu jde pro, proti, zdrželi se. Přijat.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 zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací vlastně 226 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 Mm, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 47. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 244. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 200, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 250 pro, proti. Potřebuji to zkontrolovat. Elektronicky nevidím všechny ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 252 pro, to je ústní pozměňovací návrh od zpravodaje. Pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme o besedy ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to to Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 253 a 30. Kdo je pro? Proti? EPP je pro? přijat. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozněvací kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se přijat, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnut, kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se přijat, 4 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 68 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompr- kom- pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 69 pro, proti, zdrželi se přijat, 6 pro, proti, zdrželi se přijat, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 30, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 74, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 31, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 32, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 84 a devítka. pro, proti, zdrželi se, přijat. 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. 85, pro, proti, myslím, že to je přijato s kontrolem elektronicky, zahajuji hlasování. Máme o jednoho člena EPP víc. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 33. Pro, Proti zdrželi se přijat. Us, úvodní ustanovení 27 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti zdrželi se přijat. Kompromis 34 pro. Proti zdrželi se přijat. Kompromis 35 pro. Proti zdrželi se přijat. Mm, pozměňovací návrh 10 pro. Proti zdrželi se zamítnut. 93 pro proti, zdrželi se, zamítnout, myslím. Vy osobně nejste zamítnut, ale ten pozměňovací na 36 kompromis pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 108 pro, proti, zdrželi, zkontrolujeme 108. Končím hlasování. Zamítnout. Většina jednoho hlasu. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 111 pro, Proti? Zdrželi se? Nevidím to EKR. Musím to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 16. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 112. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 114 pro, proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o návrhu komise, tak jak byl pozměněn, a je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 48 pro, 5 proti, 1 se zdržel. A nyní legislativní usnesení, které má být také přijato, ale musíme hlasovat o, o zahájení vyjednávání na základě této zprávy. A když to tu není napsáno, tak o složení negociačního týmu což je e, předseda sněmový zpravodaj a zpravodaj. Zahajuji hlasování. Je to opět jmenovité hlasování. Já jsem řekl to pořadí obráceně. Pan Šváb a další. Končím hlasování. Ještě pana Koborna musíme přidat. A už vám, už vám to funguje, dobře. 46 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, blaho, přeji, zpravdaji. A celému negociačnímu týmu. Eh. Dále budeme hlasovat o návrhu Rady o jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky. O doporučení Rady. Začínáme od ústního pozměvacího návrhu. Chcete, paní Berez, Berez ho chce předložit. Děkuji, pane předsedo. Včera na koordinátorech jsme o tom dlouho hovořili. Poslyšení a moje politickou skupinu to vedlo k tomu, abychom navrhli ještě takové doplnění, usnesení. A to vedlo k tomu, že jsme chtěli předvést tedy pozměňovací návrh a změnit takto celý tento postup e, s tím, že musíme zvážit, že podmínky, za kterých jedná e, rada oproti parlamentu, nerespektuje ducha smluv při neformálním slyšení, kdy prostřednictvím eh, toho, že jsme mohli zhodnotit oba dva kandidáty, tak tu nebyl žádné, eh, žádný dozvuk ze strany Rady na to. A my víme podle harmonogramu, že eh, nominace pro Evropskou centrální banku se má odehrát velice záhy, takže Eh, se domníváme, že tento postup by měl být eh, opraven a to tedy podmiňuje eh, způsob hlasování naší politické skupiny. Já děkuji dalším politickým skupinám, že podpoří naši iniciativu, abychom přemohli přednést ústní pozměňovací návrh, který bude říkat. Evropský parlament vyjadřuje obavy ohledně ehm, genderové rovnováhy při um, náborové při výběru personálu a navrhuje, že zapotřebí změnit k následujícímu jmenování tento proces. Bohužel jsme neměli často s vámi prodiskutovat eh, a mm, neměli jsme tedy čas zjistit, co by změnilo změnilo eh, mínění buď naší politické skupiny nebo výboru. Takže vás žádám o, nějak, o pauzu několik minut. Tři minuty dostanete. Tři minuty pauza. I understand the Takže já jsem pochopil, že koordinátor, za, um, že se chce vyjádřit, že se chtějí nejprve ústní pozměňovací návrh, je pro, proti, drželi se, přijato. Uh, Pervanš, prosím, ale hodně stručně. Děkuji celé skupině za podporu tohoto ústního pozměňovacího návrhu, pane předsedo. Dejme prosím více svalů tomuto ústně pozměvacímu návrhu, protože to znamená, že my jsme nemohli hlasovat pro tohoto kandidáta, museli jsme tedy zamítnout kandidaturu eh, eh, na plenárním zasedání a tento postup se odehrál takovým způsobem, že byla ignorována úloha Evropského parlamentu. Prosím, angažujte se v diskusi s panem Tuskem a dalšími ohledně um, patřičného postupu, který by měl být hotový před plenárním zasedání, protože nebychom to museli odložit na plenárním zasedání. Děkuji. A teď budeme hlasovat o jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky, konkrétně pana Louis de Guindos, a je to tajné hlasování a zahajuji ho. Přebývají vám dva členové EPP, což mě nepřekvapuje, když je to jeden. Dobře. Končím hlasování. 27 pro, 14, pardon, omlouvám se, 13 se zdrželo a 14 bylo proti. Tudíž zpráva je tímto přijatá. A jak vidíte, že tady máme zdržení se hlasování, vidíte, kde je plus, a budeme hlas, ale zpráva je přijatá a hlasovat na plenárním zasedání se bude v březnu, čímž chci poblahopřát zpravodaji a pochopitelně na základě mandátu tohoto dokumentu se zapojíme do diskusy s Evropskou radou a s Euroskupinou. a s, o tom, jak zlepšit tento proces a to v souladu s ústním pozměňovacím návrhem, o kterém jsme právě hlasovali. Děkuji, přecházíme k dalšímu hlasování. Je to návrh stanoviska Kay Swinberg a jedná se o udělení absolutoria za rok, pardon, ne, ne, pardon, nejprve budeme hlasovat o EBA, já jsem to měl v nesprávném pořadí, takže pardon, nejprve EBA, původní text eh, po, eh, po, odstavec jedna pro, proti, proti, zde pak druhý, eh, ústní poznací návrhem pro, proti, zdrželi se přijato kompromis A s ústní poznavacím návrhem od skupiny SND, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato pozměvací návrh 17 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase nám přebývá jeden člen EPP, musíme to bohužel zopakovat. Eh, přišel na poslední chvíli, čili znovu hlasujeme o 17. O teď zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 5, pozměvací na, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis G, omlouvám G pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, takže teď budeme eh, jmenovitým hlasováním hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Stahuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, jeden byl proti a čtyři se zdrželi. Poblahopřejeme zpravodaj paní zpravodajce a přecházíme k čemuže. Aha, k EOPA, kompromisní návrh A, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis B. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdrželi se. E, ověříme 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. E, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasujeme teď o celém textu pozměnění. Jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Nyní přichází na řadu ESMA, kompromis A, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis B. S ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o celém textu pozměně změní jmenovitě, které zahajuji teď. Končím hlasování. 49 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Hr- můžeme poblahopřát zase eh, eh, paní zpravodajce. Tím končím tuto schůzi a děkuji vám.